Colleagues. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Omlouvám se za krátké zdržení. Měl jsem trochu problém s příjezdem do třetího patra z přízemí. Další bod na pořadu jednání je sdělení předsedy ohledně rozhodnutí koordinátoru. Především Evropská komise a EASA prezentovali návrh týkající se času, času letu a pracovních povinností posádek. Dostali jsme veškeré informace a znova se vrátíme k celé problematice, jakmile oficiálně dojde ke spuštění komitologie. Co se týče jmenování zpravodajů, tak jsme měli určité zprávy z vlastního podnětu. Za prvé ke sdělení Evropské komise o vnější letecké politice Evropské unie, to za prvé. Tam jsme se dohodli, že to bude dělat EPP. Za druhé, výzkum a inovace pro budoucí mobilitu Evropy. Tady jsme se rozhodli, že to budou dělat zelení. Za další, zpráva o integrované námořní politice společně s trvale udržitelným růstem mořské ekonomiky. Tady jsme se rozhodli, že si zprávu vezme na starosti SAD. Rozhodli jsme se, že se nebude nic dít v oblasti eh, letadel řízených na dálku a sdělení k provádění evropského elektronického mítného. Tady má zprávu z vlastního podnětu EPP. Dostali jsme dokumenty k informaci za prvé absolutorium, stanovisko k absolutorium za rok 2011. Tady platí rotační systém, zelení budou mít obecný rozpočet na rok 2011 a skupina ALDE bude mít absolutorium k agenturám k EASE, eh, Cezaru a ERA. Také jsme se rozhodli, že se nebude nic dít s rozhodnutím rady o přičlenění eh, zámořských území. Kromě toho, bez opatření nařízení pro eh, společná pravidla pro Fond regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu. To tež platí hodnotící tabulce pro zjednodušení a také k pracovnímu dokumentu Evropské komise týkající se silniční dopravy. Liberálové navíc chtěli, abychom změnili systém bodů tím, že bychom navýšili počet bodů každé skupiny o počet plnoprávných členů. Proběhla diskuse k tomuto návrhu a koordinátoři doporučili, abychom mírně změnili tento bodový systém a navýšili počet bodů v každé skupině podle počtu členů. Zelení hlasovali proti tomuto rozhodnutí. Michael za chvíli dostane slovo. Zvážili jsme ještě jiný způsob přidělování bodů, tak jak jej navrhli zelení, ale koordinátoři se rozhodli, že se, budou, že se budeme držet stávajícího systému. Tachograf zhoda ve druhém čtení. Tady jsme se domluvili na tom, že zpravodaj dostane mandát pro zahájení vyjednávání s kyperským předsednictvím, a to na základě prvního čtení Evropského parlamentu a s plným zapojením, zapojením stínových zpravodajů. Komitologický zpravodaj jsme rozdali. Teď, co se týče výročního programu práce síti TNT, koordinátoři získali zprávu Evropské komise a obdrželi také informace od zástupců Evropské komise. Teď bod různé. Dopis eh, konferenci předsedů výboru ke vztahu s národními parlamenty v roce 2013. Tady koordinátoři schválili návrh tohoto dopisu a to na základě toho, že zpravodajové budou spolupracovat při svých zprávách úzce s národními parlamenty. Teď projekty s vnější expertízou. Tady se koordinátoři dohodli, že požádají o projekt u eh, těch dlouhých eh, nákladních vozidel a že následující projekty se budou používat tedy ty studie v rámci projektu z roku 2013. Technický rozvoj a realizace zaznamenávání dat v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Další se, to, další se týkal a, alkoholových zámků v rámci bezpečnosti silničního provozu, meziměstská doprava a nejvzdálenější regiony. Na dalším zasedání výboru se koordinátoři těší na další diskusy o změně hlasování o letištním balíčku. Bude to zvláštní zasedání 12. listopadu v pondělí odpoledne. Pakliže s tím bude souhlasit zpravodaj a pakliž budeme mít k dispozici zasedací místnost. Zatím nebylo možné získat tuto zhodu s některými zpravodaji a některými koordinátory, protože tam nebyli. EPP tedy navrhlo, aby se o těchto zprávách hlasovalo až 15. tedy v 15 hodin 6. listopadu, v úterý. Jinými slovy tedy, letišní balíček se začne hlasovat ve 3 hodiny 6. listopadu. A následně tedy odpolední obsah se přesune na dopoledne abychom měli jako spravodajové a stínoví spravodajové půl dne navíc, v rámci kterého se ještě budou moci dopracovat některé kompromisní návrhy, protože údajně tam je přes tisíc pozměňovacích návrhů. A já upřímně řečeno jsem nebyl úplně natřený z toho, že bychom dělali tisíc pozměňovacích návrhů a potom ještě pokračovali v hlasování. Nevím, jak vy jste na to se svými bicepsy, ale já mám pocit, že bych to tak neodhlasoval. Na 12. se to nedalo změnit, takže druhá nejlepší volba bylo přesunout to na úterý odpoledne. Bude se tedy hlasovat v tu dobu. Pan Kramer a potom pan Leichfried, prosím. Když jste hovořil o tom bodovém systému, řekl jste, že my jsme proti tomu. Já bych řekl, na jedné straně jsme řekli, že nechceme měnit systém, na druhé straně ovšem se tento systém mění. Opět opakujeme, že to, co dělá pan Kalas s takzvanými gigalines, tak eh, tady je to jednoznačné. V regulaci je stanoveno, že eh, všechny body jsou staženy, pokud je to nulový stav. Zatím doposud žádná skupina není na úrovni nula bodů. Teď se to změnilo u čtyř eh, skupin a vlastně je to namířeno proti malým skupinám, to znamená proti nám. Já bych žádala, aby sekretariát toto prověřil, protože to je změna a přitom se jedná o celé legislativní období. Není možné toto dělat, protože to některým skupinám nevyhodvuje, tak jak to řekl Martin Groš. My jsme samozřejmě proti tomu, ale toto je v rozporu se stávajícími pravidly. Není možné toto v určitý okamžik měnit, proto musíme vycházet z platných předpisů. Tam je řečeno v druhém podstav, odstavci. Allocated to all groups as soon as five groups have used their points. The new points will be added. Nové body budou přidány k bodům, které mají sta, eh, stávající skupiny. Žádná skupina není na této nulové úrovni, takže já v žádném případě nechci, aby tento systém se měnil. Víte, neexistují žádná formální pravidla k přeřazování bodů. Každý výbor to dělá jinak. A v našem případě to vychází z rozhodnutí koordinátoru. Na začátku ano, pět skupin na nula bodů, ale dnes diskutujeme následující návrh. Nejprve pochází z liberál, od liberálů s tím, že by to bylo, že tři až čtyři skupiny se, když se tři až čtyři skupiny dostanou na jeden bod, tak dojde k realokaci. Je to tedy na rozhodnutí koordinátorů. Každý výbor to má jinak. Ano, já vím, že jste proti, jako zelení. Víme o tom, ale ptali jsme se výboru Afko. Ptali jsme se jich, co můžeme či nemůžeme dělat a bylo nám řečeno, že eh, je to na rozhodnutí většiny. A předpokládám, protože vím, že všechny tři velké politické skupiny chtějí změnit tento systém, tak eh, většina zjevně chce přijít k systému, až se čtyři skupiny dostanou do jednoho bodu, tak se eh, začnou znova rozdělovat body tak to padlo rozhodnutí. Můžeme o tom formálně hlasovat, anebo, To si myslím, že stejně nebude k ničemu, protože velká většina bude pro, ale vyslechl jsem si vaši námitku a vím, že budete hlasovat proti. Dobrá. Předpokládám tedy, že jsme se dohodli na tom, že dojde k takovémto navýšení bodu. Je to k tomuto bodu anebo k něčemu jinému? Ano, je to k tomu. Já jsem tady nemohla být včera, takže chci říci, že padl tento návrh. Eh, já sice nepatřím té úplně největší skupině, nicméně jsem zaregistrovala, že částečně tady není žádná skupina, která by prostě se vzdala svého bodu. Například Raby byla zajímavá záležitost, na to všichni číhají. Proto bychom měli skutečně promyslet, zda by se to nedalo změnit. Zda bychom nemohli mít více bodů, abychom mohli skutečně zodpovědně pracovat a případně tedy vydat nějaký bod. To je tedy můj návrh. Pak jsou tady dvě skupiny, které nikdy nepřebírají nějakou zprávu a přitom tady jsou ještě dva body. To je velice nešťastná záležitost. Oni se nikdy nedostanou do toho nulového eh, stavu, protože nikdy nic nedělají. A ještě poslední věc. Normálně máme velice dobrou spolupráci a tento bodový systém je tedy předmětem problému. A je to škoda, protože jinak dobře spolupracujeme a chtěla bych se opět této spolupráci vrátit. Děkuji. Možná v novém funkčním období se budeme moci znova zabývat tím, jaký systém přidělování bodů chceme. A z toho důvodu si myslím, že koordinátoři chtěli zachovat stávající systém. Michael. Já bych přece jenom ještě jednou něco uvedl. Samozřejmě v rámci těch různých výborů platí různá pravidla, ale pokud jsou pravidla jednou stanovena, tak platí pro celou legislativní období a nemohou být eh, změněna. Já znám tento problém ale eh, není možné to teď řešit a není možné, aby o tom rozhodovaly pouze ty dvě velké skupiny. Pak si se budeme mít klid, ale my nebudeme mít pak už vůbec žádnou šanci, ať už si to přejeme nebo nikoliv. Já si myslím, že to není tak, že nemůžeme změnit pravidla. Každý výbor může s přidělovacím systémem dělat, co chce. Prostě tak to je, Michael. Dobrá, Ukončeme prosím tuto diskusi. Pan Leichfried chcel, chtěl slovo k něčemu jinému, že ano? Ano, děkuji, pane předsedo. Mám jenom otázku. Myslím si, že letišní balíček by byl dobrý dělat v úterý odpoledne, protože situace s pozměvacími návrhy možná bude trochu složitá. Z mého pohledu by možná bylo smysluplnější, aby i v úterý před hlasováním se probíraly pozměňovací návrhy, protože tak budeme mít více času k dispozici, ale nevím, jestli to vůbec půjde. Pokud chcete, možné to je. Že bychom dopoledne dělali pozměňovací návrhy a potom se odpoledne hlasovalo. Můžeme to změnit. Myslím si, že by to bylo lepší, ale v pondělí než v úterý. Ale je to na vás. Mě šlo hlavně o to hlasování, protože mám pocit, že tady skoro doženeme rekord výboru pro životní prostředí, co se týče nejdelšího hlasování. Chtěl jsem, aby jsme měli možnost ještě diskutovat odpoledne. Já doufal jsem, že když to posuneme na odpoledne, tak jsem si říkal, že to možná půjde trochu hladším způsobem, ale třeba se pletu. Můžeme se tím ještě zabývat, potřebuji vědět, jak se k tomu staví koordinátoři pokud budete mít pocit, že by diskuse se měla přesunout na úterý dopoledne, tak eh, v pořádku, pokud ne, tak se to nechá tak, jako to je. Pan Kramra. Tady byl ještě návrh, abychom to přesunuli 12. listopadu. Toto hlasování to odpadá? Nejde to toho 12. listopadu, nebo to ještě nebylo prověřeno? Na samém začátku, když jsem uvedl tento bod, jsem řekl, že 12. listopad je problematický, protože někteří zpravodajové tady nebudou, někteří koordinátoři tady nebudou. Já mám také problém, který bych ale býval vyřešil. V každém případě tedy se stavili proti tomu, aby se to posunulo na 12. Takže pozice číslo dvě bylo, aby se to probíralo v odpoledne v úterý 6. Tak jsme to tedy udělali. Dobrá, na tom jsme se tedy zhodli. Připomenuli jsme, zaznamenali jsme, eh, že zelení se staví proti realokaci bodů, všichni ostatní jsou eh, všichni ostatní souhlasí. Tolik tedy tento bod. A další bod na pořadu jednání je pracovní skupina pro cestovní ruch. Akorát bych vám kolegové připomněl, že eh, zakladající zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch proběhlo v červenci. Proběhla tam výměna názorů o prioritách této skupiny v nadcházejících měsících. Asi si vzpomenete, že tu skupinu jsme zřídili na základě usnesení parlamentu a pana Ferenzu jsme požádali o návrh dokumentu a o sběr připomínek. Takže teď jsme v té eh, fázi a teď předám slovo panu Firanzovi. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, rád, že eh, včera jste mohli dostat návrh toho pracovního dokumentu. Bohužel zatím nebylo možné vám zaslat překlad do všech jazyků, ale Dostali jste jenom anglickou verzi. A, a hmm, proto bude třeba, abych to eh, podrobně vysvětlil. Nejdříve vám řeknu, jak jsme postupovali. Když jsme zřídili pracovní eh, skupinu, tak jsme řekli, že tohle bude prostě jenom pracovní dokument. Není to žádné, eh, žádná konkrétní zpráva číslo jedna nebo dvě. Mm, neopakuje se tam to, co jsme dali do jiných zpráv. Akorát eh, jsme tam načetli několik myšlenek, nad kterými se chceme eh, zamýšlet v souladu s eh, prioritami, které jsme tam stanovili. Takže teď se zamýšlíme nad tím pracovním dokumentem a, promýšlíme pozměňovací návrhy. Chceme podstatné návrhy. Chceme, aby eh, z toho tedy eh, zešlo nějaké konkrétní eh, stanovisko. Děkuji kolegům za jejich návrhy a připomínky. Já už jsem některé z nich zohlednil. Máte je k dispozici. A dnes tady máme hosty, máme tady lidi z oddělení cestovního ruchu v komisi. Můžeme se s nimi tedy také vyměnit názory. A teď se na to podívejme bod po bodu. Navrhl jsem, aby pracovní dokument byl rozdělen do pěti různých oblastí prioritních. První se týká propagace spolupráce. V dokumentech, které jsme už přijali, v našich předchozích debatách jsme chtěli zajistit, aby eh, cestovní eh, ruch byl vnímán takový, jaký je, to znamená překračující, jako eh, věc překračující hranice. Ale pravomoci členských států by nám měly umožnit tedy spolupráci mezi institucemi. Vycházíme z toho, no, pustili jsme se rovnou do práce tedy na příštím eh, zasedání v listopadu se setkáme eh, s místopředsedou Tajanem, který zodpovídá za cestovní eh, ruch. A také se setkáme s zástupci předsednictví rady. A měli bychom zjistit, jestli požádat o tady zasedání konkrétně s kyperským předsednictvím, protože už se budeme dostávat ke konci jeho mandátu. A otázkou je, jestli by nebylo lepší dát zasedání až v lednu s ministrem pro cestovní ruch příštího předsednictví. A stejně tak ehm, můžeme eh, zvážit celou řadu dalších setkání, kromě oficiálních zasedání eh, výboru pro dopravu. A to setkání s různými eh, generálními ředitelstvími, kterých se dotýkají otázky cestovního ruchu, tak abychom zjistili, jak ehm, ta je aktuální situace, co dělají ta ředitelství. Protože já si myslím, že bychom se měli pokusit podpořit, podnítit eh, rozvoj. Nechceme teoretickou debatu. Nechceme eh, duplikovat to, co komise už dělá. musíme zjistit od různých generálních ředitelství komise, jaké projekty oni už provádějí. Nechceme, abychom dělali něco po druhé. Nechceme eh, plácat časem nad teoretickými otázkami. Když už se některé věci eh, řeší v praxi. A potom je tady další důležitý metodický princip – který eh, vychází z těch zásad přijatých v tomto pracovním dokumentu. Současně s výborem pro dopravu a budou tedy probíhat zasedání této úkolové skupiny, pracovní skupiny a potom se budeme eh, setkávat s jednotlivými zainteresovanými stranami. S těmi si stanovíme prioritu. A poslední věc, spolupráce s dalšími parlamentními výbory Evropského parlamentu. Už jsme to projednávali na zakladajícím zasedání eh, pracovní skupiny pro cestovní ruch. Cestovní ruch eh, se dotýká eh, řady odvětví a ovlivňuje i ovlivňují ho také rozhodnutí v jiných výborech. A naopak, takže musíme se zabývat dopadem eh, legislativy, která se schvaluje eh, v jiných parlamentních výborech. Měli bychom organizovat eh, bilaterální jednání s těmito výbory, tak abychom vysvětlili, o co nám jde v souvislosti s cestovním ruchem a vysvětlili jim také dopad jejich rozhodnutí na cestovní ruch možný. V současné době probíhá například debata na výboru ITRE o programu COSME, kterým se má podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků. A také se tam hodně hovoří o rozpočtové položce na podporu malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu. To tam, to tam musíme zachovat. My už jsme o tom debatovali při jednání o víceletém finančním rámci a je důležité, abychom eh, podpořili tuto konkrétní položku na cestovní ruch tedy. Potom je tady druhá kapitola, a sice eh, podpora cestovního ruku pro všechny. Já jsem toto téma rozdělil do dvou eh, dílčích priorit. Za prvé je to přístupnost a potom sezónnost. Pokud jde o přístupnost, tak o tom už jsme se bavili. Chtěli jsme vlastně i uspořádat slyšení. To je otázka, která si získala větší povědomí veřejnosti a e, stále více lidí to tedy zajímá. Myslím si, že tady by parlament měl odvést e, dobrou e, práci. A potom je tady velké téma sezónnosti. My jsme se tím zabývali nejenom tady teoreticky, ale všichni z vás, co byli na misi na Krétě, budou vědět, že tohle je velice důležitá věc pro cestovní ruch. Ono je těžké, aby firmy eh, přežily, když fungují jenom měsíc, měsíc a půl v roce. Takže musíme překonat eh, tu eh, rigidní sezónnost cestovního ruchu. A je třeba, aby komise eh, poukázala na konkrétní kroky, které nám umožní sledovat, co se dělo. V poslední době například eh, v přípravných krocích Kalypsa. Eh, musíme nalézt nový instrument, který nám umožní překonat tu překážku sezónnosti. A tyhle dvě věci jsou v podstatě v úzkém vztahu protože eh, tu sezónnost můžeme překonat, pokud eh, umožníme znevýhodněnějším kategoriím eh, cestovat mimo sezónu do různých destinací. Takže ta, ta, ta podstatná opatření opravdu lze přijmout v tomto kontextu. Jsou tady podstatná opatření. Někteří kolegové eh, tohle chtějí úplně oddělit. Mně to je jedno. Prostě jediná věc, že tady máme dva dílčí body. Zabývá, eh, opakujeme tady ovšem to tež ve dvou eh, v odstavcích za sebou. Možná, že by bylo lepší z těchto dvou priorit udělat jeden odstavec. Třetí kapitola. Zachování různorodosti turistické nabídky. Všichni asi víme, že Evropa nabízí různé destinace, různé itineráře a různé typy eh, cestovního ruchu. A to je eh, její přidanou hodnotou. Je to opravdu jedinečné po celém světě. Ehm, přináší nám to opravdu konkurenční výhodu náskok. Měli bychom tedy podpořit tu rozmanitost a spolupracovat s příslušnými zainteresovanými stranami, tak abychom zjistili, jak dále podporovat diversifikaci a podporovat stávající itineráře a um, potom hledat nové itineráře, ať už jde o kulturní záležitosti, přírodní záležitosti. A tak je tady podpora konkrétních eh, sektorů, jako je obchodní turistika, kongresová turistika. A potom také eh, přírod, eh, přírodní turistika, agraturistika. Tady s tím souvisí celý rozvoj venkova a rozvoj cestovního ruchu na venkově. Potom čtvrtá priorita, ta se týká nových turistických toků. Lze ji rozdělit do dvou dílčích priorit. Za prvé je tady vízová politika. Při různých příležitostech už jsme říkali, že eh, příliš restriktivní vízová politika škodí evropskému cestovnímu ruchu, konkurenci se zbytkem světa. A, a eh, v Unii jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Jsou tady eh, rozdíly v nákladech i v pravidlech pro přidělování víz. Od minulého roku tedy navrhujeme harmonizaci eh, vydávání víz. Potřebujeme zjednodušení víz, eh, zejména pokud jde o země BRIC, protože o tamtud by mohlo přicházet hodně nových turistů do Evropy. Čili tady máme nový návrh v tom pracovním dokumentu. Chceme se setkat eh, s příslušnými službami Evropské služby pro vnější činnost. Myslím, že eh, to byl návrh pana Danise Vasilise. A potom chceme na plenárce eh, projednat evropskou výzvou politiku v tomto ohledu. Myslím, že komisárka Wallströmová za toto v současné době zodpovídá. ale také částečně komisař eh, Tajany do určité míry, protože on odpovídá za cestovní ruch. Týká se to vnitřních záležitostí, takže potřebujeme eh, do toho zahrnout celý parlament, nejenom náš výbor. Potřebujeme eh, získat pro otázku zjednodušení vízového styku i další výbory. Potom druhá dílčí priorita je, aby cestovního ruchu byla opravdu priorita ve sdělení komise eh, máme problém v podobě vytvoření evropské značky. A ty musíme, eh, ty musíme překonat. A potom jsou tady investice do eh, kvality jako pátá priorita. My jsme vždycky říkali, že kvalita a diversifikace nabídky cestovního ruchu jsou přidanou hodnotou cestovního ruchu v Evropě oproti jiným částem světa. Já jsem tady hm, poukázal na dvě principiální otázky. Za prvé otázka označení a za druhé otázka klasifikačních systémů. To jsou věci kontroverzní. Pokud je o označení kvality, tak vytváření eh, evropské eh, známky kvalit cestovního ruchu, tak eh, komise už v posledních měsících dělá řadu věcí, probíhá i eh, různá jednání, proběhlo ehm, veřejné připomínkové řízení o eh, definici, k definici eh, kvality, potom minimální kvalitní standardy. Prostě byla by nějaká zastřešující známka kvality a stávající národní známky kvality by se toho mohly stát součástí. Já jsem jménem parlamentu se zúčastnil některých těchto jednání a myslím, že bychom neměli opakovat tu práci, kterou už komise odvedla eh, v této věci se zainteresovanými stranami. A mohli bychom také, eh, abychom to všechno udělali, tak by nás stalo strašné práce. Setkejme se tady s příslušnými zástupci a pobavme se eh, o tom, jak oni to vidí a jak eh, s nimi spolupracovat. A potom je tady další věc, a sice klasifikační systémy pro hotely. Je, eh, je odporné, že pořád tady máme ten hvězdičkový systém v roce 2013 v Evropě, eh, který není uniformní, liší se v jednotlivých zemích, mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř jednotlivých zemí. Čtyřvězdičkový hotel dokonce v Bolzánu neznamená to tež, co čtyřvězdičkový eh, hotel na Lampeduze, čili i uvnitř naší vlastní země třeba jsou velké rozdíly. A to je tedy velice potom těžké pro turisty. Mate to a vytváří to nejistotu ohledně nabízených hotelů. Takže já navrhuji, a možná, že to budeme tedy řešit eh, na příštím parlamentu, ale jako parlament bychom měli eh, tedy navrhnout slyšení k, hotelu, eh, k hotelové klasifikaci. A poslední kapitola se týká zdrojů. V našem pracovním dokumentu jsme tady zdůraznili, že cestovní ruch závisí na prostředcích, které vyplácíme prostřednictvím eh, strukturálních fondů. Ovšem potom eh, odpovídají národní a regionální orgány za vynakládání těch strukturálních fondů v regionech. Mají je vynakládat tak, aby podpořili cestovní ruch, ale často eh, jsme svědky tomu, toho, že se, toho tak, že se to tak neděje. A prostředky eh, přidělené na cestovní ruch se potom vydávají za propagační kampaně, které nejsou příliš užitečné. nebo eh, na něco, co jenom formálně podporuje eh, turistiku, ale eh, ve skutečnosti to financuje místní dopravní infrastrukturu nebo něco jiného. Takže myslím si, že musíme dát jasně najevo, že prostředky opravdu jsou k dispozici pro cestovní ruch, převádějí se, ale jsou skryté v různých rozpočtových kapitolách, které nejsou vyčleněné na cestovní ruch. Takže potřebujeme i jasnější strukturu a potom jsou tady eh, zdroje, hm, které jsou jasně přirozené cestovnímu eh, ruchu. A tady se vracím eh, k programu Kosme, o kterém jsem hovořil na začátku. Poprvé od vstupu smlouvy v platnost, kdy máme tedy cestovní ruch v pravomoci, poprvé můžeme podpořit cestovní ruch na straně malých a středních podniků. Závěrem bych tedy eh, řekl, že v závěrečné části našeho dokumentu naleznete ještě další tři témata, která jsou velice důležitá. Hmm, za prvé je to eh, profesní vzdělávání, odborné vzdělávání, potom rozvoj eh, informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu a potom je tady otázka přizpůsobení se klimatickým změnám. Cestovní ruch vstřícní k životnímu prostředí. To je eh, důležité téma. Eh, těžko se mi hledala témata, která bychom mohli podpořit eh, v této oblasti. Pokud je o informační a komunikační technologie, tak je to proto, že už existuje pracovní skupina komise pro tuto záležitost s hlavními zainteresovanými stranami a ještě než my něco budeme dělat, tak musíme zjistit, kam oni se dostali. Potom trvalá udržitelnost. To je také velice důležité, protože musíme eh, zjistit, eh, co přesně eh, je možné navrhnout. A říkám, toto je návrh dokumentu. Všichni měli tady příležitost na tom zapracovat, ale doufám, že budu mít možnost zapracovat velice rychle, tak abychom tedy udělali mm, konkrétní, abychom to mohli tematicky rozpracovat a potom jednat. Děkuji, pane Finanzo. Teď tady mám šest řečníků a vyjmenuji je a pak se můžou ještě přihlásit další a podle toho určím. Mr. Ujias, Mr. Kramer, Mr. Perker, Mr. Higgins. Okay, Dobrá. A pan Aní Vlastov je na řadě jako první. Takže máme sedm řečníků dohromady. A potom ještě eh, pan Ortun z komise. Na konci debaty. Takže kdybyste to zvládli tak po dvou minutách, abychom se dostali eh, zpátky k našemu harmonogramu, protože koordinátoři nám trvali trošku déle. Ale paní Vlasto, když to zvládnete za dvě minuty, budu nesmírně rád. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak to řekl náš kolega, cestovní ruch je velice důležitá otázka. A vidíme dnes, že naše diskuse zdůrazňuje tento význam a také význam toho, že cestovní ruch se musí stát realitou pro naše instituce protože tento průmysl je důležitým nositelem naší ekonomiky a je to také velmi důležitá líheň eh, různých profesí. A v současné době je to velmi důležité. Na evropské úrovni musíme mít iniciativy samozřejmě provázené odpovídajícím financováním, které by umožnily zviditelnit eh, nabídky na našich územích a také vytvořit excelentní značku Evropy v každé kategorii cestovního ruchu tak, aby Evropa byla diverzifikovanou eh, destinací, protože to je základ jejího bohatství a neopomenutelnou destinací. My máme destinaci jaksi velmi rozvrstveného cestovního ruchu. Měli bychom toho využívat. Měli bychom zajistit, aby tady bylo více turistů a hlavně nových turistů, jak si uvedl. Také vydávání víz je velice eh, důležitý faktor pro to, abychom právě zvyšovali počet těchto klientů. Jako eh, zástupkyně výboru Libe budeme se touto záležitostí rychle zabývat. Souhlasím také s tebou, Karlo, z hlediska priorit, které navrhuješ v pracovním dokumentu které velice dobře doplňují politiku cestovního ruchu každé jednotlivé země a regionu. Náš přístup je velice důležitý z toho hlediska, abychom zajistili kvalitu, udržitelnost a zviditelnění cestovního ruchu. A dále musíme zohlednit, tak jak to bylo řečeno, klimatickou změnu, která již začíná mít vliv na chování, zvláště z hlediska krátkodobých pobytů. Nesmíme zapomenout na to, že cestovní ruch je průmyslem, který se nevyváží. A z tohoto důvodu musíme se opírat o naše eh, výhody, které se opírají o ekologické a další bohatství. To je zdroj veškerého bohatství. Je to obor, který jde napříč a týká se mnoha oborů, životní prostředí, sport, kultura a tak dále. Proto musíme dobře pracovat na této otázce, která je natolik důležitá pro Evropu. Nellis. Děkuji, pan Danelis, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velmi rád vidím, že se náš výbor poprvé zabývá touto iniciativou. Děkuji mnohokrát za úsilí, které vkládáme do této oblasti, protože cestovní ruch je, ruch je velmi důležitou součástí našeho hospodářství, jak co do růstu, tak co do zaměstnanosti. Možná do vyšší míry než ostatní hospodářská odvětví. Náš výbor by se proto měl snažit řešit eh, konkrétní problémy, které turistika řeší, a to novátorskými metodami. Priority, které kolega do dokumentu vtělil, jsou pro nás přijatelné. Nebudu opakovat všechno, co zaznělo. Pochopitelně se budeme touto tematikou zabývat dále a více do hloubky. Myslím si, že je potřeba koordinovat eh, s ostatními skupinami a také s organizacemi na národní úrovni a zainteresovaným stranám v cestovním ruchu. To je nezbytné, chceme-li dosáhnout dobrých výsledků. Ještě než skončím, tak chci zmínit dva další body, pokud mohu. Dostupnost a sezónnost. Co se dostupnosti týče, neměli bychom zapomínat na to, že jde o dostupnost služeb cestovního ruchu, ale zároveň také dostupnost turistických lokalit. Nezapomínejme na to, prosím. Především se to týká některých eh, přímořských destinací které nejsou dostatečně dostupné. Také je potřeba zapojit do zlepšení situace místní společenství. A konečně mohu-li ještě otázka víz. Vydávání víz občanům skupiny zemí BRIC. V některých zemích existuje elektronický systém, a je jednoduché získat víza pro vícečetné cesty. To je pro nás prioritou. V každém případě děkuji za odvedenou práci a doufám, že to bude dobrý příklad našeho výboru. Děkuji. Také děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za tento pracovní dokument Myslím si, že pan kolega se velmi dobře zhostil svého úkolu. Nemyslím, že je potřeba k tomu moc dodávat. Evropa je a má být jedním z hlavních eh, cílů pro světové turisty. Text, který předkládá pracovní skupina, je důležitým krokem, který bylo potřeba udělat, ale musím říci, že bych, eh, kdybych psal já tuto zprávu, tak bych zdůrazňoval, že je potřeba konat eh, co nejrychleji. Protože to, co my budeme dělat, má návaznost na to, co komise dělala během posledních čtyř let. Myslím si, že by to mělo být klíčovější součástí našeho argumentu. Předsedové skupin a delegací budou na tomto pracovat dále, ale myslím si, že tato pracovní skupina by se měla starat o osoby, na které ještě více vidět. Myslím si, že toto je další důležitý bod. Tato konference by měla eh, ověřovat práci, která probíhá. Potom spolu s výborem budeme moci lépe popsat další Děkuji, pan Kramene, děkuji za tuto zprávu, ale některé věci tam chybí. Hovoříte o trvalé udržitelném vývoji. To nechme otevřené, ale víme, že cestovní ruch může být narušen a existuje mnoho případů právě ve vaší zemi a také v jiných zemích. Takže z toho musíme vyvodit důsledky. A proto si myslím, že je politování hodné, že některé body schází. Například e, eurocyklistické stezky. O tom jsme hovořili. Já jsem minulý týden byl na Chorvac- v Chorvatsku na mm, konferenci a tam eh, hovořili zástupci obchodní komory Rakouska a Chorvatska a byli zajedno v tom, že je nutné prodloužit některé tyto stezky právě z důvodu sezónnosti. Samozřejmě není to možné například eh, v listopadu, že ale například je možné se tady sjednotit z hlediska středomorské oblasti a posílit tento prvek těchto cyklistických eh, cest. Takže to je pozitivní věc, Další eh, koncepce eh, komise z hlediska mm, historických, eh, mm, vlastně turistických sítí, které by se měly vytvářet. Na to můžeme také nalákat cestovní ruch a to musíme podporovat. To jsou právě ty možnosti trvalé udržitelného charakteru a to tam chybí. Celkově cestovní ruch může také podpořit region, pokud se opírá o historii. Pet and pie, to je eh, formule, která je populární a měli bychom to rozšířit a to právě odpovídá eh, tomuto zaměření. Výzová otázka samozřejmě je rozhodující. Můžeme se podívat na otázku Kaliningradu. Víte, jak je to velmi složité tam eh, cestovat a také je složité, aby turisté odtamtud vyjížděli. Co se týče pracovních podmínek, tady přátelskost hraje velmi důležitou roli. To už cítíte na letištích, ale jde to i dále. Pokud se k vám chovají přátelsky, vracíte se rádi. Co se týče finančních prostředků, ty samozřejmě musíme využívat lépe. Například pokud eh, cestujete z Triestu do Porič, tam máte železnici Eh, funguje to velice dobře. Jsou tam viadukty, tunely, to se ukazuje během této cesty. Ale eh, samozřejmě ta krajina je dosti děsivá, tu nemůžeme příliš doporučovat. Takže jde o to, abychom správně zaměřovali využití těchto finančních prostředků. My víme, že cyklistický průmysl v tomto ohledu přináší více peněz než automobilový. Thank you, Michael. Děkuji určitě utratili více než čistě historických železnic? Děkuji, pane předsedo. Karlo tady předložil vlastně finanční otázky z hlediska víceletého plánu. Jsou tam konkrétní opatření uvedená, za to srdečně děkuji. Já bych se chtěl zastavit na některých bodech. Co se týče roční, výroční konference, to je dobré. Ehm, měli bychom na začátku s tím začít a ne na závěr. To znamená, měli bychom se vybnou, vyhnout zdvojování aktivit, měli bychom se zaměřit na ty stěžejní body. A samozřejmě to záleží také na složení hostů. V každém případě je nutné přizvat podnikatele, kteří hm, realizovali něco příkladného z hlediska cestovního ruchu, z hlediska mobility, anebo přizvat experty, kteří eh, mohou také obohatit tyto konference. V každém případě to očekávání je vysoké. Druhý bod, o kterém bych chtěl hovořit, ten se týká konkurenceschopnosti Evropské unie v tomto ohledu. To musíme posílit. Musíme využívat analýzy, musíme využívat trendů, které tady eh, existují, například tělesné aktivity, které musíme podporovat. Tady si myslím, že bychom měli tu sezónnost nebo sezónu prodlužovat směrem na jich, tak jak o tom hovořil pan Kramer. To znamená, měli bychom eh, tu efektivnost zvýšit. Dále bychom měli zlepšit kvalitu nabídek, zvláště z hlediska služeb. Kolega Financa tady předložil určité návrhy a ty bychom měli tedy přijmout. Co se týče zlepšení konkurenceschopnosti, k tomu patří také systém ticketing. To znamená, že i zde musíme mít možnost, abychom přes internet si mohli vlastně nakoupit, zarezervovat lístky pro železnici eh, a další dopravní prostředky. Tady jsou velké deficity. A poslední bod. Myslím si, že klasifikační systém by měl být konečně ošetřen. Pokud chceme mít jednotnou značku Evropy, tak musíme mít interní srovnatelnost a to k tomu patří. Thanks, Děkuji, pan Higgins, z krásného okresu Kle. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Carlos eh, eh, to trochu podcenil, když řekl, že ten pracovní dokument. Myslím si, že je to opravdu velmi obsažné eh, a navíc to obsahuje velmi ambiciozní termíny. Nechceme zdvojovat úsilí, proto je potřeba koordinovat to s komisí a vzájemně se doplňovat. Co se týče nadcházejícího předsednictví, no možná nejprve k kyperskému předsednictví. Kypr pochopitelně stojí a padá s turistikou. Co se Irska týče, tak Turistika a zemědělství má za sebou poměrně těžké období. My máme obrovskou diasporu, v podstatě 40, etnických, 40 milionů etnických Irů eh, žije ve Spojených státech a rok 2013 je vlastně rokem eh, setkávání. To znamená, že chceme po etnických Irech ze Spojených států či z jiných zemí aby se vraceli zpátky do Irska a setkávali se se svými rozvětvenými rodinami. Teď k tomu, co říkal kolega Kramer, tak v podstatě v bodě 3b to vše máme uvedeno. Je potřeba využívat bohatství Evropy. Turistika, přírodní turistika, venkovská a cyklistická, vědecká, prostě všechno tam, Michaele, je uvedeno. Takže ještě jednou děkuji předkladateli za dokument a velmi se těším na další práci této skupiny. Děkuji paní Esteras, prosím. Muchas gracias. En primer lugar, dar la enhorabuena a Carlos Fidanza. El documento es muy bueno. Está... Děkuji. Já bych nejdříve chtěla poblahopřát Karlovi za, k tomuto dokumentu, který je vynikající, s velmi dobrou strukturou. Chtěla bych připojit dvě věci. Za prvé, hovoří se zde o koordinaci. Zdá se mi, že je skutečně zásadní hovořit o tom, že e, tyto obory jdou napříč e, společnosti. Bez ohledu na to, jaké rozhodnutí přijme rada, tak se to bude dotýkat zdravotnictví, výživy, daní, e, místních orgánů, silnic, nemocnic a tak dále. Toto vše tedy bude mít dopady na cestovní ruch. Například nyní se zabýváme nadměrným hlukem. I to je propojeno a dopadá na cestovní ruch. Takže to, že cestovní ruch jde napříč společností, je zásadně důležité. Veškerá rozhodnutí budou mít dopad na cestovní ruch. Co se týče sezonosti, to se týká zvláště problematiky diverzifikace. Dokument o tom hovoří. Sezonost má celou řadu charakteristik. Například, pokud se podíváme na destinace, kde přítomna pláž. Pan Kramer to říkal velice dobře. Existují některé cyklistické mm, destinace, Dále existují okruhy, které se opírají o jaksi historické dědictví. A v souvislosti s těmito tématy bylo by dobré rozdělit cestovní ruch na některé kategorie, například sezónní cestovní ruch, zábavný cestovní ruch a obecně cestovní ruch. To je důležité, protože cestovní ruch, který má sezónní charakteristiku, musí být eh, jaksi sledován separátně. Víte, že zde nemůže docházet ke komplementárním eh, efektům. Některé hotely se musí uzavřít určité roční, roční období. 80 milionů Evropanů trpí určitým postižením, takže i to je důležitý faktor. Navíc víte, že tento rok máme rok aktivního stárnutí, i tedy eh, tento druh populace je velice početný. My jsme mohli konstatovat, že symboly, které se týkají dostupnosti některého vybavení, nejsou homologovány, není tady zajištěno standardní vybavení, takže to jsou detaily, které bychom měli ještě dořešit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Během poslední rozpravy, která k tomuto probírala, probíhala, jsem řekl, že vytvořit takovouto pracovní skupinu pro cestovní ruch je určitě dobrý nápad, ale také by bylo dobré pro ní stanovit nějaký konkrétní plán. Plán opatření, které, kterými se má zabývat, iniciativ. Velmi vítám Karlovu práci Mnohokrát děkuji za návrh, který předložil. A myslím si, že následně by bylo dobré pořádně rozdělit jednotlivé úkoly, tak aby se této pracovní skupině lépe pracovalo. Takže přístup je v pořádku, plně ji podporuji. Rád vidím, že se tento návrh líbí ostatním kolegům a kolegyním. Určitě je to dobrý základ pro další práci. Jenom, jsme ještě, jenom jsem chtěl ještě říci, že sezónnost je pro mě dosti důležité téma. Mám pocit, že se turistice těžko mění od eh, toho původního sezónního pojetí. Těžko se přechází na celoroční pojetí turistiky, prostě turistiku prostě by to vyžadovalo změnu myšlení a změnu řízení a vím, že to není úplně jednoduché a bude si to vyžadovat spoustu úsilí. E, teď ještě další připomínku, mohu-li? Ta se týká výroční konference. Úplně souhlasím s tím, co k tomu říkal pan Pirka. Takováto výroční konference o cestovním ruchu by měla probíhat na začátku roku, na začátku turistické sezóny. Květen se velmi blíží vrcholu tradiční turistické sezóny a tedy tato konference v podstatě by proběhla příliš pozdě, kdyby to bylo v květnu, takže zabývejme se tím prosím ještě jednou, zamysleme se nad tím, jestli by ta první konference mohla proběhnout třeba na konci února, nejpozději na začátku března. Děkuji. Co se týče konference, tak bych se k tomu také chtěl vyjádřit. Chápu, že to je možná dobrý nápad, ale není mi jasné, jak to budeme financovat a e, jak to budeme organizovat. Takže prosím, zabývejme se tím ještě jednou. Možná konference není to správné slovo. Možná by to spíše měl být seminář nebo nějaká menší diskuse, ale pokud to má být nějaká megakonference, tak si myslím, že to je trochu nad pravomoci i finančních možností tohoto výboru něco takového organizovat. Možná se k tomu můžeme ještě vrátit každém případě je to dobrý dokument, je to dobrý začátek, je to určitá mapa postupu, udává to cíl a směr. Teď co se týče Eurovelo, evropských a cyklistických stezek a historických železnic, tak to je možná další krok. Ano, průmyslové dědictví je důležité, vycházejme z praktických a osvědčených zkušeností, které již máme. Takže já si nemyslím, že zapomínáme na toto téma, jenom mám pocit, že v tomto dokumentu spíše stanovujeme kroky, které je potřeba podniknout. Takže určitě je to dobrý dokument, je to jisté vodítko, kolegové a kolegyně. Není to vytesáno v kameni, není to žádných deset přikázání, Je potřeba se zabývat další možností rozvoje cestovního ruchu. Možná, že se stane, že zasedání s generálním ředitelstvím příslušným se přesune až na začátek příštího roku, ale o to ani tak nejde. Jde o to, že se to celé rozbíhá, protože v Evropském parlamentu nikdy nic takového neproběhlo. V minulosti jsme, tedy před Lisabonskou smlouvou, jsme neměli žádnou pravomoc v oblasti turistiky a v tom byl trochu problém. Třeba když se hovoří o klasifikaci hotelů, tak problém právě tkvěl v tom, že to byla oblast odpovědnosti a pravomoci členských států. Jinými slovy, v tomto jsme možná trochu nováčci. V oblasti turistického rychu politicky jsme trochu nováčci. Pracujeme s panem komisařem Tajánem. Myslím si, že on má pravdu v tom, že by se tímto měl zabývat parlament. Je to tedy dobré východisko, pojďme na tom pracovat dále. Neberme to jako Bibli, ale spíše jako základ pro další práci. Takže děkuji mnohokrát za odvedenou práci. Pan Olten komisar, má slovo. Poprosíme o stručnost, než byste dříve stručný nebyl, či hovořil mimo téma, ale přesto jsem to chtěl připomenout. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. Děkuji za pozvání k diskusi o tomto bodu. Je to dobře načasované. Evropská komise od přijetí sdělení v, čer- v červnu provádí všech 21 opatření, která toto sdělení uvádí a to v úzké spolupráci se členskými státy, jak na národní, tak na regionální úrovni, a v úzké spolupráci s evropským turistickým odvětvím. Veškeré iniciativy, ať už stávající anebo nedávné, jsou součástí plánu, který neustále aktualizujeme a uvádíme na svých internetových stránkách poslední verze je z května. Budeme ji zase aktualizovat k Evropskému turistickému fóru, což je každoroční zasedání všech zainteresovaných stran. Proběhne za tři, za tři týdny na Kypru. Hlavní opatření můžeme rozdělit do tří skupin. Za prvé, navýšení poptávky po turistice v Evropě mimo sezónu Chceme tedy prodloužit sezónu turistickou. Totež platí i pro navýšení zájmu o Evropu jako destinaci v třetích zemích. Opět pokud možno i mimo hlavní sezónu. Za druhé, diverzifikace nabídky a zlepšení kvality turistických služeb v Evropě tak, aby Evropa byla turisticky udržitelná, jednak jako destinace, druhá jako poskytovatel turistických služeb. A tady třeba máme informační a komunikační technologie, e, značky a podobně. A za třetí, jak bylo řečeno, cestovní ruch je průřezová oblast. Chceme, aby se turistika stala důležitou součástí vizové, ekologické, kulturní a vnitřně tržní politiky. Ale zároveň chceme, aby se turistika stala nedílnou součástí evropských finančních nástrojů. Těch menších, které máme na starosti my, různých inovačních programů, ale i dalších budoucích programů, které zmínil kolega. Také se chceme postarat o to, aby turistické projekty byly financovatelné i z hlavních nástrojů financování EU, to znamená a rozvoj venkova, e, sociální fond, námořní fond a další. Nemám mnoho času, jenom jsem chtěl poskytnout pár aktuálních informací k činnosti ve čtyřech, pěti a prioritních oblastech, o kterých Karlo hovořil ve své zprávě. Podpora spolupráce, do toho se určitě pouštíme, zveme parlament na veškeré akce, které organizujeme. Jsme připraveni účastnit se té výroční konference, kterou zorganizujete. A rádi vás budeme informovat o svých iniciativách za druhé turistika pro všechny a přístupnost a dostupnost. My už provádíme určitá předběžná opatření. Na rok 2012 jsme proto vyčlenili určité finanční prostředky. Prodlouží se tento fond i do příštího roku. Snažíme se zjistit, jaké iniciativy na obou stranách, které poptavky nabídky se týkají dostupnosti turistických lokalit v Evropě. Dokonce eh, organizujeme i cenu pro nejlepší podniky v této oblasti. Sezónnost. Tady máme přípravné opatření Kalypso. Narazili jsme na určité problémy s některými členskými státy eh, v řídícím výboru. Potom máme také program pro podnikání a, init- a inovativnost. Místo předseda komise Tajány spustil další program, který má podporovat turistiku starších osob, a to především mimo hlavní sezónu. To bylo také téma posledního dne turistiky, kde se také hovořilo o sezónnosti cestovního ruchu. Trvale udržitelná diverzifikace. V programu Inovace a podnikání jsme navazovali na iniciativy z předchozího roku, tedy přípravná opatření pro cyklistické stezky a podobně. A spustili jsme dvě nabídková řízení, dostali jsme 58 návrhů týkajících se diverzifikace přeshraničních turistických produktů. Týká se to jednak sportovní turistiky, dobrodružné turistiky, cykloturistiky a podobně. A kromě toho jsme měli v loni další rozpočtovou položku, týkala se podpory turistického a technického a kulturního dědictví. Minulý týden jsme k tomu spustili řízení, dostali jsme 50 návrhů, takže v každém případě na diverzifikaci pracujeme a výsledky vám sdělíme na začátku příštího roku. Čtvrtá nejdůležitější oblast vízová politika. Možná víte, že s kolegy z generálního ředitelství Home, s panem komisařem Tajany a Malstrom na tom velmi intenzivně pracujeme v říjnu vydáme společné sdělení Evropské komise, ve kterém pojednáme několik možností pro zjednodušení stávajícího vizového kodexu. Stávající vizový kodex by určitě se mohl zjednodušit, především v tom smyslu, že by se zkrátila lhůta pro poskytnutí termínů a také v tom smyslu, že všechny formuláře by měly být k dispozici ve všech jazycích. Toto sdělení tedy bude vydáno během nadcházejících týdnů. A s kolegy z generálního ředitelství HUM se také budeme účastnit revize vízového kodexu, která má proběhnout v roce 2013. Připravuje se hodnocení dopadů. Všechny tyto prvky tedy zpracováváme. Marketingové strategie. Jak víte, spustili jsme propagační akci na všech trzích, tedy země BRIC plus Argentina a Chile. Kromě toho na základě přípravných opatření jsme dali grant ETC, zastřešující organizace eh, všech turistických eh, organizací se to týká a budeme propagovat v Evropu jako turistickou destinaci i v Kanadě a Spojených státech. Investice do kvality, tady plníme své sliby, připravujeme zastřešující nařízení na základě dobrovolné iniciativy, které se bude týkat programu kvality, které existují či malí existovat na národní či odvětvové úrovni tak abychom měli jakousi zastřešující značku z evropské úrovně. Hodnocení dopadu probíhá a komise do konce roku přijme legislativní návrh s tím, že doufáme, že příští rok by to mělo přijít do Evropského parlamentu. A nakonec ještě ke zdrojům. Tady jsme předložili návrh, teď je eh, to na parlamentu a na radě. Máme tady navržené určité programy. Vím, že v Evropském parlamentu existují určité pozněvací návrhy. Diskuse s radou nebude jednoduchá, protože některé členské státy nechtějí mít turistiku v návrhu Kozme. Je ale potřeba, aby turistika byla vidět v dalších finančních nástrojích. Turistika je zmíněna v regionálních fondech Zemědělském rozvojovém fondu venkova a ve fondu pro vnější činnost. Chceme ale, aby parlament podpořil to, že turistika bude zmíněna ve všech finančních nástrojích Evropské unie. Pokud máte nějaké další otázky, tak budeme k dispozici, pokud chcete probrat všechny tyto otázky trochu podrobněji. Jenom chci zmínit, že to všechno pravidelně publikujeme na internetových stránkách, takže tam se můžete informace najít. Děkuji, eh, už máme trošku spoždění, takže bych navrhl, abychom eh, ten pracovní dokument považovali za přijatý eh, výborem a doporučili vám v něm pokračovat. A neproháněli to konferencí, chcete k tomu ještě něco říct stručně, nebo... Tak opravdu stručně, prosím. Jenom bych eh, chtěl poděkovat eh, kolegům za to, jak si zprávy cení. Eh, jsem rád, že řada z vás chce spolupracovat a, a rozdělit si ta jednotlivá témata a úkoly. To si myslím, že je užitečný nápad a velice rád tedy jsem si toto vyslechl. Jsem rád, že budeme moci pokračovat eh, s aktivním příspěvky z řady od rady z vás. Pokud je o kyperské předsednictví a setkání s nimi, jak o tom mluvil pan Higgins, no já se pokusím, ale Nicméně, když, jsme, eh, když začalo kyperské předsednictví, tak já jsem čekal, že eh, se hodně bude řešit eh, cestovní ruch, ale zatím tomu tak není. Možná, že jsme hovořili ještě s ministrem pro cestovní ruch, teď už je trošku pozdě. No, já souhlasím s panem předsedou. To bychom měli udělat na začátku sezóny ještě před tedy začátk, začátkem sezóny cestovního ruchu. Ono by bylo užitečné publikovat eh, všechny tyhle kroky. A potom závěrem bych požádal, pane předsedo, o mandát k monitorování kompromisních návrhů ke kosme. k podpoře pozměňovacích návrhů, o kterých už jsme rozhodli, pokud je o financování cestovní ruchu. A také kolegům ITRE eh, budeme to říkat, jak tohle je důležité. Takže nebylo i námitek, tak já bych rád pokračoval tímto směrem v nadcházejících několika dnech. A, a chtěl bych tedy eh, podpořit eh, naši pozici jménem všech Děkuji, já si myslím, že není mm, problém dát vám tenhle mandát ke styku s dalšími výbory. A sledování pozměňovacích návrhů nevidím tady námitek, takže máte jej. Dobrá, děkuji vám. A další bod na pořadu jednání je eh, státní přístavní inspekce. První čtení. Já jsem zpravodajem. Úvodem bych eh, zmínil eh, závěry eh, této zprávy. Za prvé, úmluva o práci na moři byla přijata Mezinárodní organizací práce v roce 2006 a jsou tam minimální požadavky pro práci námořníků na palubách, podmínky zaměstnanosti, jejich ubytování rekreační eh, zařízení, lékařská péče a tak dále. A tak dále. Jednalo se o první eh, komplexní eh, námořní kodex, tedy zákonník práce pro miliony námořníků po celém světě. V Mezinárodní organizace práce dostala už 14. ratifikaci 20. srpna tohoto roku a to znamená, že teď to vstupuje v platnost ke 20. Eh, srpnu 2013. Bulharsko, Kypr, Dánsko, eh, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švédsko je mezi tady prvními, eh, stejně jako Chorvatsko, Nizozemsko a Švýcarsko nejsou tedy mezi prvními 30 eh, státy, které to ratifikovaly. Ovšem, když Švýcarsko a Lucembursko podepíšou eh, toto, tak proč tady nemáme pořád země, jako je Velká Británie? Evropská legislativa už byla uvedena do souladu s eh, většinou této úmluvy na základě dohody evropských sociálních partnerů. Ovšem, oni neměli pravomoc eh, zahrnout tam do toho prováděcí opatření obsažená v hlavě 5 eh, této dohody. Takže ten stávající návrh, eh, který teď řešíme, to ovšem požaduje. A týká se to um, odpovědnosti státu vlajky, o čemž je zpráva pana Bacha, kterou budeme projednávat potom, to bodu Jde tam o vytvoření minimálních eh, standardů pro životní a pracovní podmínky na eh, lodích. Vzhledem k globální povaze eh, tohoto odvětví by se to mělo týkat celého odvětví. Nestandardní lodě nebo podstandardní lodě jsou nepřijatelné, jak pokud je o práce o pracovní podmínky, tak o bezpečnost a ochranu životního prostředí. Proto si myslím, že je vhodné, aby Evropská unie zajistila mechanismy k ověřování toho, aby, eh, jestli se aplikují eh, příslušné standardy na všech eh, lodích, které přijedou do Evropské unie, do jejich přístavu, bez ohledu na vlajku lodi nebo její národnost. Znamená to také zabrání sociálnímu dumpingu. A všichni mm, tedy Eh, všech se to týká. Potom tady máme už eh, další nez, eh, da, nez, nezvýhodnění, nezvýhodňování. Státy, které neratifikovaly, by neměly dostávat zvýhodněné, zvýhodněné zacházení. Potřebujeme jednotné hrací pole, jednotné podmínky. Parlament v minulosti také zdůraznil, jak je důležité prohlubovat eh, přitažlivost eh, námořních profesí pro evropské občany právě zlepšením eh, pracovních a životních podmínek na lodích. I když jsou velice vítány minimální mezinárodní standardy, je třeba postarat se o to, aby se pod jejich záminkou nesnižovaly standardy, které existují teď podle evropské státní sociální legislativě. A proto navrhujeme aby eh, se kromě eh, mm, vyjasnění toho, že mezinárodní standardy nesmí podkopávat evropské standardy, některé eh, pozměňovací návrhy tady ovšem také se pokusí sladit ten text se směrnice o přístavní inspekci z MLC. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, které chtějí zajistit přenášení informací Mezinárodní organizaci práce tak aby se šířily eh, správné postupy. A potom jsou tady eh, také doložky o eh, důvěrnosti. Já si myslím, že je důležité, aby námořníci nebyli omezováni a nemohli se, a nebáli se dokonce si stěžovat, aby potom nebyli, se nedostali na index. Od 2000, roku 2006 měly členské státy prostor na přípravu národní legislativy. Transpoziční období by mělo být zkráceno tak, aby členské eh, státy plně toto eh, splňovaly, ač eh, úmluva vstoupí v platnost, nebo tedy v platnost od srpna příštího roku. Ta směrnice z roku 2009 byla také změněna poprvé od platnosti Lisabonské smlouvy a jsou tady tedy nové v prováděcí pravomoci. Hovoří se tady o obvyklém eh, stanovisku parlamentu, že eh, v přenesení pravomoci by tady nemělo být do nekonečna a eh, komise musí podat zprávu o tom, jak je používá ještě předtím, než budou prodlouženy ty přenesené pravomoci. Transpozice v upravené směrnice je důležitá, vytváří se tím legislativní rámec, ale nestačí to. Členské státy musí eh, také nabrat příslušný počet inspektorů, kteří mají, budou mít eh, schopnosti příslušné, tak aby mohli posoudit eh, životní podmínky na lodích. Evropská agentura pro námořní bezpečnost si myslím, že tady má důležitou úlohu při školení inspektorů a při jejich koordinaci, tak aby mohli provádět kontroly, kontrolní funkce na MLC. A na tomto základě, kolegové, předkládám eh, tuto zprávu a nyní dostává slovo pan eh, Kumucákos, jako aby mohl zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu velmi stručně. A doufám, že i věcně. upravujeme směrnici z roku 2009 o povinnostech, tedy o přístavech, pardon, tím, že přijímáme eh, tedy eh, úmluvu, ale týká se to eh, tedy více než 30 států od srpna 2013. Je tedy důležité, aby Unie i parlament zajistili příslušné úpravy ještě předtím, než to vstoupí v platnost. A v zásadě se to týká hodně čtvrté hlavy eh, úmluvy. Tedy eh, otázka dotržování předpisů. A všechny ty další věci, které v té hlavě jsou. Pane předsedo, vy jste eh, nám naznačil, co se tady děje v té zprávě, no, co je obsahem té zprávy a parlament vždycky eh, byl pro přijetí mm, řádných opatření, kterými by se upravovaly eh, patřičné životní podmínky námořníků. Proto tedy my se k tomu takto stavíme. A to musí být základ, ze kterého tedy budeme vycházet při přípravě pozměňovacích návrhů. Evropský parlament se domnívá, že eh, zde stanovené minimální podmínky pro eh, zajištění podmínek námořníků přispívají k naplnění dalších strategických cílů eh, jinde stanovených. A sice posilovat, obecně zlepšovat pracovní podmínky sektoru. Takže, pane předsedo, já souhlasím s obecným směřováním, o kterém jste zde hovořil. Akorát eh, jsem chtěl poukázat na dvě věci, obecné věci. V našich pozměňovacích návrzích musíme mít na paměti vždycky, že otázka dodržování předpisů se musí eh, vyjasnit tak, aby bylo zřejmé, že odpovědnost vždycky nese stát vlajky a příslušný provozovatel. A potom jsou tady další typy kontrol a ty jsou všem dodatečné. A všem hlavní odpovědnost je vždycky na státu vlajky a provozovateli. A potom musíme zvážit další věci, pokud můžu. Pokud eh, budeme ehm, po inspektorech chtít příliš mnoho. Pokud se budeme ptát na příliš velké podrobnosti, tak budeme muset také přispět k jejich eh, vzdělávání. V toho by teď mohla vstoupnout EMSA a například eh, školit ty inspektory. Protože to je naprosto nezbytné. A potom další věc, kterou jsem chtěl říct. Myslím si, že bychom se měli vyhnout problémům, které by souvisely eh, s prováděním toho sledování samotným. musí být taková inspekce, která bude opravdu eh, praktická a půjde rovnou k jádru problému, protože jinak budeme ztrácet čas. Takže musíme nalézt nějakou rovnováhu s řádným monitorováním, efektivním monitorováním, dodržování předpisů podle eh, úmluvy, ale ale Zároveň musíme zajistit určitou flexibilitu a tím dosáhnout dvě věci. Za prvé eh, chránit práva námořníků na lodích, ale nechceme nějaké eh, iracionální břemeno. Nechceme nějaký příliš zatěžující proces. Takže pokud se tohle budeme držet, eh, těchto základních zásad, tak nám eh, do zajista eh, se podaří eh, přijít s dobrými pozměňovací návrhy, a, které ještě vylepší vasi vlastně dokonalou zprávu. Děkuji, paní Meissner. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu, kterou vypracoval. Jako vždy se mi to velice líbilo. Včera jsem se vrátila z Kypru, kde bylo jednání o takzvaném modrém růstu po dobu dvou dnů. Byla tam velká jednota názoru z hlediska toho, že je nutné podporovat námořní dopravu, která bude růst. Takže je velice důležité se zabývat pracovními podmínkami lidí, kteří pracují na moři. Také se musíme zabývat životním prostředím a atraktivitou profesí pracovníků na moři. My jsme o tom často hovořili, je to velmi důležité. Můj kolega Komcakos řekl, že eh, státy vlajky jsou důležitější ještě než přístavní státy. Já myslím, že obojí je důležité. Musí se dbát na to, aby pracovní podmínky byly obecně dodržovány všemi protože pouze takto zajistíme bezpečnost a atraktivitu těchto profesí. Takže my všichni musíme mít tuto odpovědnost. Také ostatně dnes o tom hovoříme, společně hovoříme tedy o státu vlajky a také o přístavních takzvaně státech. Já víceméně souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Samozřejmě důležité, aby byly sjednoceny podmínky pracovní podmínky, musíme tady mít určitý standard. Také je důležité, aby informace byla eh, předávána Mezinárodní námořní organizaci. To je velice důležité, ostatně jsme to měli i u jiných problematik. My musíme vědět, pokud něco není v pořádku. Dále doba na realizaci musí být zkrácena. Podle zpravodaje je to možné, je to i právně ošetřeno daném návrhu. A co se týče převodu kompetencí, Tady je to opravdu tak, že i tady souhlasím se zpravodajem. Myslím si, že není dobré předávat kompetence na konkrétní období. V tomto případě je to vlastně období pěti let. To může být mm, jaksi smysluplné pouze tehdy, pokud to můžeme srovnat. Také bychom měli přesně vidět, co jsme v této oblasti nezrealizovali. Možná bychom měli znovu otevírat některé věci. Dolním Sasku eh, jsem se tímto zabývala, tam jsme si pravidelně kladli otázku, zda jsme již udělali vše, co je nutné. Takže bez je celá řada dobrých aspektů. Já myslím, že tady dosáhneme velké jednoty názorů. Děkuji, pan Tusas. Tohle je velice eh, závažná otázka. Hmm. To, co dnes projednáváme. Je to důležité pro evropské námořníky. 1,2, jedná se o 1,2 milionu lidí, který se to týká. Ono na úrovni společenství i na národní úrovni je takové administrativy. A všechno se to týká věcí, jako je odměňování, ale také bezpečnost a ochrana zdraví při práci na lodích. Aniž bych to chtěl formulovat kategoricky, ale všechny ty předpisy nejsou příliš dobré na řešení eh, těch problémů. Ty problémy jsou stále závažnější. zásadní problém, který se tady pokouší zpravodaj řešit. Není nic, co není třeba vyřešit odměňování těchto pracujících. Prostě eh, jsou tady minimální podmínky, A v posledních 20 letech už došlo k zásadním změnám předpisu. A, a to vytváří tlak na ty pracující a oni přicházejí o svá práva i o práci. Takže eh, takový je trend. Já tady můžu hovořit konkrétně o Řecku. 24 tisíc lidí se, se tohle týká. Až do, dohromady 16 tisíc pracovních míst. Takže může nám konečně komise na tohle nějak zareagovat. Tady hovořím o řecké situaci. Hovořím tady o řecké situaci a řecké flotile, bez ohledu na stát vlajky. Musíme řešit ty bilaterální eh, dohody, eh, které eh, platí a ovlivňují práci těch lidí. Tak děkuji a teď pan Karamecos z komise. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za tu zprávu. Tak jenom eh, něco kontextu. Když byla úmluva projednávána eh, na začátku století a přijata v roce 2006 po dlouhých snahách, tak členské státy i komise eh, velice aktivně se snažili z té mezinárodní úmluvy dostat maximum. Potom eh, jsme zapojili sociální partnery, tak aby souhlasili a promítli jsme to také směrnici 2009-13 do komunitního práva. Jedna z věcí, eh, kterou jsme nemohli udělat, eh, bylo ošetřit monitoring a vymáhání těch předpisů. A bylo to důležité eh, z dvou ohledů. Tedy eh, za prvé je třeba realizovat vymáhání předpisů, protože ta úmluva teď eh, vstoupí v platnost. Příští rok. Yeah, and to increase the attractiveness. A chtěli jsme tedy zvýšit atraktivitu profese a další věc je tady velice důležitá. A sice vytvořit eh, rovné příležitosti, tak aby eh, eh, lidé nechtěli přecházet spod britské nebo řecké vlajky na pod panamskou vlajku, protože se to tam nerespektuje. Důležité je dát najevo, že ta inspekce se týká každého. To je otázka, kterou jsme projednávali v rámci Eriky, prestiže a tak podobně v minulosti. Vždycky jsme říkali, že v naší legislativě také utváříme mezinárodní právo a implementujeme ho, tak aby ho potom museli implementovat i ostatní a respektovat. Takže když se podívám na vaše pozměňovací návrhy konkrétně, tak je jich 22 a většinu z nich eh, samozřejmě můžeme schválit. Několik musíme ještě projednat. Eh, drobný problém máme s těmi delegovanými pravomocemi. To je návrh na pět let a na to bychom měli zachovat určitou kontinuitu ze strany eh, komise. Myslím si, že to je jediná věc, kde se lišíme. Na druhou stranu jsou tady věci, legislativy ještě třeba projednávat, tak aby to bylo úplně jasné. Je tady několik, například otázka stávající legislativy EU, která je přísnější v některých ohledech. Ano. Tak to je a i tak to nadále bude. Ovšem, když tady děláme e, přístavní kontroly, tak to samozřejmě neznamená, že by se lidé vyhli těm evropským eh, povinnostem, když to teď kontroluje podle mezinárodních předpisů. Potom je tady otázka ehm, vzdělávání eh, lidí, kteří ověř, budou ověřovat eh, naplňování té umluvy. Uvědomte si, že jsou to zaměstnanci státu. Nejsou to inspektoři práce, jsou to přístavní inspektoři, takže tady to musíme pojmout určitě relativním způsobem. Když byste dali do přílohy někam, podle návrhu 4, eh, všechny eh, problémy, které se eh, musí kontrolovat. Tak já si myslím, že to není třeba dávat do směrnice, protože v té příloze by tam byly všechny nebo dva, je tam 12 eh, různých oblastí eh, pracovních podmínek a z toho vyplývají tedy detailní eh, požadavky a to je na členských státech. Já teď mohu říci, že obecně souhlasíme s tím, s těmi vašimi návrhy a některé věci musíme ještě vydiskutovat. Protože cílem by mělo být Přímo to co nejdříve, eh, dohodnout se co nejdříve, protože úmluva vstoupí v platnost příští rok. To bychom měli eh, zajistit, aby to členské státy implementovaly co nejdříve, aby eh, opravdu ty inspekce probíhaly všude v Evropě. Jestli to bude do měsíce nebo do 12 měsíců po vstupu v platnost, tak o tom se potom můžeme pobavit později. Děkuji. Děkuji vám, pane Karamicosi. Takže pan Kumucakos velice stručně, protože už eh, dvě vteřiny. Já jsem zjistil, že No, to, co, to, to, vidím, že to, co jsem tady říkal, je zcela správné, správné, protože Řecko opravdu může se dostat na seznam eh, těch, kteří to ratifikovali. The states I... Děkuji. Ty státy, které jsem přečetl, eh, ratifikovali k 20. srpnu. Pokud jste ratifikovali od té doby, tak prosím. Předpokládám, že Spojené království v mezičase neratifikovalo, ale přesto jsem to chtěl takto říci. Dobrá, termín na pozměňovací návrh je 16. říjen. Hlasovat ve výboru se bude 27. listopadu s tím, že na plénum by to mohlo jít v lednu či v únoru. Ovšem předpovědi pléna někdy se lžou. 16. října je tedy termín na pozněvací návrhy. Děkuji. Nyní nás čekají povinnosti státu. Vlajky, prosím, předkladatel má slovo. Děkuji, pane předsedo. Návrh směrnice se opírá o dohodu práce na moři z roku 2006 Mezinárodní organizace práce, kde vlastně eh, se to týkalo 1,2 milionu pracujících na moři, kteří požívají těchto práv. Co se týče tohoto Eh, balíčku, tak eh, ten je v souladu s návrhy eh, komise, tak jak byly formulovány ve Bílé knize. Jako zpravodaj vítám návrh komise, zvláště pozitivní výsledek sociálního dialogu mezi sociálními partnery. Domnívám se ostatně, že ustanovení úmluvy o práci na moře z hlediska dozoru odpovídají eh, směrům, které byly nastaveny Evropskou unii, ale jsou důkladnější a podrobnější. Jedná se o kontrolu, která musí být prováděna státy vlajky a to odpovídá tedy zaměření této úmluvy a to na vyšší úrovni. Je důležité, aby členské státy realizovali eh, tato ustanovení tak, aby nedocházelo eh, k nekalé soutěži. Jak jste mohli konstatovat, tento text ohledně dohledu nad dodržováním jsem rozšířil o certifikaci, tak jak je to stanoveno v příslušné úmluvě. Dále jsem rozšířil tento text o následující body. Inspekce a prosazování stanovených pravidel, dohled na dodržování předpisů a mm, prostřednictvím autorizovaných eh, pracovišť a autorizovanými zaměstnanci. A dále postupy mm, kontroly přímo na palubě lodí. Jde o to, abychom sjednotili mm, tyto postupy dohledu. Pro další průběh vyjednávání musím říct, že neočekávám nějaké další velké problémy. Je tu otázka pouze interpretace certifikace v rámci právních kompetencí. To se musí ještě vyjasnit. Možná, že by se komise mohla vyjádřit k této otázce. Já se těším na návrhy kolegů a těším se také na další spolupráci se stínovým zpravodajem. Děkuji. Meissner. Děkuji, paní Meissner. Děkuji. Já také Děkuji zpravodaji za vykonanou práci. Děkuji panu Bachovi. Já už jsem u předchozího bodu říkala, že je nutné vidět vše v souvislosti. Je dobré, že máme tyto společné návrhy zde a že se nám podaří stanovit jednotné pracovní podmínky pro lidi na moře. Opakuji, jde o atraktivitu, bezpečnost a o námořní dopravu EU, která má velký význam. Domnívám se, že je správné, že zpravodaj přizpůsobil formulace umluvě o práci na moři. To už bylo také stanoveno v předchozím bodu. Pozměňovací návrhy by se měly týkat toho, že bychom měli prosazovat tyto standardy pokud jsou určité stížnosti, tak je nutné, aby toto řízení probíhalo zcela transparentně. To už jsme diskutovali i v souvislosti s jinými body. To je vše a těším se na další diskusi. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych musel předeslat, že zde zastupuji pana Fleckensteina, který teď vede skupinu pro spolupráci s Ruskem. Pan Fleckenstein nejdříve děkuje zpravodaji za toto stanovisko a vítá tento návrh. Zvláště převzetí systému certifikace ohledně práce na moři a prohlášení o schodě. To je velice důležitý pro prosazení této umluvy. Dále, pan Fleckenstein se domnívá, že tato certifikace by měla být zavedena všemi členskými státy. Mělo by se to důsledně prosazovat podle pravidel těch příslušných článcích a v tomto smyslu předloží také pozměňovací návrh. A na závěr pan Fleckenstein má přece jenom následující otázku. Z jakého důvodu stížnosti, které jsou uvedeny ve směrnici 2009 lomeno 13 jsou opět tyto procedury, tyto stížnostní postupy zde uvedeny. To je tedy jediná výhrada, jinak je pozitivní přístup a pan Fleckenstein děkuje zpravodaji za jeho práci. Thank you, Mr. Tusas. Děkuji, pan Tusas, prosím. Děkuji. Tady je potřeba říci, že námořníci bojovali za určitá privilegia, která byla zakotvena do pracovních smluv a také do mezinárodních dohod upravujících nebo umluv upravujících její práci. Nicméně během posledních 20 let trochu došlo k, ke změně v rovnováze moci pracující prohrávají a má to negativní dopady na, podmínek, na podmínky, ve kterých pracují námořníci na lodích. Byly podkopány určité dohody, a to na základě umluvy z roku 2006, tedy předchozí dohody tímto byly podkopány. Vývoj jde ve prospěch eh, zaměstnavatelů proti zájmům zaměstnanců. Je to vývoj, který je velmi dobře znán, nejenom v Evropském parlamentu, ale i jinde. Je to vývoj, který velmi pocitují také přímo námořníci pracující na lodích. Všichni vědí o činnosti pracovních agentur, které vydělávají obrovské zisky na úkor pracovníků a je to také propojeno s otázkou pašování nebo s problémem pašování zbraní a drog. Prostě jsou do toho zapojeny obrovské peníze, které odebírají pracovníkům za jejich práci. Teď ještě jednu věc týkající se Řecka, jenom velice stručně, pane předsedo, pokud mohu. Když se podíváte na stránky řecké organizace Golden Dawn, tak eh, se tam dočtete o jedné organizaci, která působí proti pracujícím. Je to organizace, která atakuje jak eh, řecké, tak eh, další pracovníky. tito lidé pracují za minimální plat a má to nepředstavitelné dopady. Tito pracující nemají právo organizovat se v odborech a je jim také upírána řada dalších sociálních práv. A hovořilo se tam také o sankcích, které jsou uvalovány na pracující, kteří si stěžují proti těm, na tyto podmínky. Jinými slovy, tedy pokud námořník se bude dovolávat svých vlastních práv, tak je sankcionován. Byť to jsou prostě běžná sociální práva. Jinými slovy tedy ještě jedno, pokud si bude stěžovat na takovéto podmínky, tak tyto pracovní agentury se na něho zaměří a stíží mu život. Jak jsem říkal, během posledních 20 let proběhla řada negativních změn. Na námořníky je vyvíjen mimořádný tlak a teď je to dokonce zakotveno do legislativního textu my jsme proti tomu se chtěli vymezit. Děkuji, pan Karamicos. Předpokládám, že pořád jsme na moři, pořád se to týče vás. Především chci poděkovat zpravodaji za dobrou práci. Myslím, že identifikoval pár dosti důležitých oblastí souhlasíme s určitými prvky v jeho zprávě, třeba uznávané organizace a jejich role, vyřizování stížností, důvěrnost stížností, to jste zmiňoval i vy, pane předsedo. To jsou vše pro nás důležité otázky a jsme rádi, že se text v této oblasti vylepšuje. Potom také ustanovení úmluvy o práci na moři v oblasti stížností. Máme pocit, že v tomto máme poměrně dobře nastavený návrh, ale třeba se na tom dá ještě pracovat. Potom místa ustanovení MLC, tedy úmluvy o práci na moři, které nejsou součástí sociálních dohod. Někde to je jednodušší než jinde. U platů to třeba bude těžší, ale u ubytování tam si myslím, že se to dá řešit jednodušeji. Tedy některá ustanovení úmluvy, které chcete převzít, možná budou jednodušeji realizovatelná než jiná. A má to souvislost s prvním bodem, bodem týkajícím se certifikace. Za prvé, v úmluvě o práci na moři máme ustanovení o certifikaci týkající se všech eh, států vlajky. V Evropské unii ale existují oblasti, které nejsou v rámci evropské kompetence. Některých se, některé se třeba týkají platu. Budeme mít tedy dvojí certifikaci, jednu certifikaci podle MLC a druhou nějakou evropskou, to si myslím, že to by se těžko provádělo. Členské státy by s tím navíc nebyly spokojené, protože by to navyšovalo administrativní zátěž. V další fázi bychom tedy mohli najít řešení těchto problémů, tak aby následně to mohli společně přijmout eh, zákonodárci a aby tento nástroj mohl vstoupit v platnost. Členské státy také, pokud zatím neratifikovali úmluvu, by tak měly učinit. Týká se to eh, třeba i Spojeného království, vaší země Řecko to udělalo v poslední době. Děkuji. My víme, že námořní politika v Evropské unii se netýká pouze Středomoří, ale na druhou stranu Řecko je v každém případě důležitým hráčem. Pan Bach, prosím. Stručně, protože jsem byl osloven kolegou ohledně jaksi zjišťování situace na palubě. Je to článek 5 Mezinárodní umluvy práce na moři. A zde jde o to, aby ten text byl konzistentní. Na jedné straně, abychom měli formulace této umluvy a zároveň my bychom měli být, mít takový text, který by byl konzistentní s touto umluvou. Takže to je vše, děkuji. Děkuji. Návrh na pozměňovací, eh, tedy termín na pozměňovací návrh je také 16.10. Hlasovat by se mělo potom 27.11. 11. Dobrá, pojďme k dalšímu bodu. Měli jsme začínat v 11.15. Kolega Jařembovský je tady přišel dokonce s předstihem, takže za chviličku se pustíme do tohoto bodu, jenom pokud mě umožníte, abych si odskočil za pět minut začneme. Kolegyně a kolegové, poprosím, abyste se usadili. Další bod na pořadu jednání je čtvrtletní zpráva pana Jařembovského k FAB funkční bloky vzdušného prostoru. Poté, co si vyslechneme jeho zprávu, tak eh, předstoupí pan Griffiths z PRB. Takže, Georgi, znova vás vítáme. V tomto výboru máte slovo. Pane předsedo Briane, já mezi vás znova přicházím, tentokrát naposledy. Budu hovořit o pokroku funkčních bloků vzdušného prostoru. Termín máme 4.12. Písemnou zprávu vám rozdávají, předpokládám. Rozdávají, to je dokonalé. A velmi rád odpovím na veškeré vaše otázky. Teď pokud dovolíte, tak jenom zhrnutí. Za prvé je potřeba odlišit mezi bývalým a stávajícím etablováním funkčních bloků, bloků vzdušného prostoru. Minule jsem tady byl 24. dubna, byly podepsány v mezičase dvě dohody. Za prvé k NEFIE, to znamená, to je Estonsko, Finsko, Lotyšsko a Norsko, to bylo podepsáno 4. června a potom Baltský funkční blok, tedy Litva a Polsko, to bylo podepsáno 17. července. Takže Dva funkční bloky byly podepsány, dva ještě chybí, ale termín ještě neuběhl. Národní dohledové orgány a poskytovatele, o tom ani nehovořím, stále nám ještě chybí dvě mezistátní dohody. Námořní, tedy Italsko řecko-malcký funkční blok. Tam máme už datum pro podpis a to je pátek 12. října v rámci konference o jednotném evropském nebi v Lemasou. Já jsem byl v Řecku v srpnu a koho jsem tam nepotkal, staronového řeckého ministra dopravy, který vás všechny pozdravuje. pořád vzpomíná svá léta v dopravním výboru. Takže Blumet si myslím, že bude v pořádku, ale co se týče španělsko-portugalského bloku, tak tam zatím nemáme datum pro podepsání této dohody. Hovoří se o říjnu nebo listopadu, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Tolik tedy formální dohody, možná pro vás a pro skutečnost přímo v praxi, pro cestující a letecké společnosti bude důležité spíš to, co se skutečně v praxi děje. Jaké jsou cíle těchto funkčních bloků v rámci jednotného evropského nebe? Za prvé zlepšení bezpečnosti, za druhé kapacity, hospodárnosti a snížení dopadu na životní prostředí. Jaké nástroje k tomu u funkčních bloků vzdušného prostoru máme? Za prvé, funkční bloky by měly reorganizovat systémy a tím optimálně využívat vzdušného prostoru, ale také optimálně využívat technické a lidské zdroje. Evropská komise která předpokládám, že už je na cestě, alespoň její zástupce, 1. října předběžně vyhodnotilo informace o funkčních blocích vzdušného prostoru. Po tomto předběžném hodnocení bude následovat konečné hodnocení, a to po 4. prosinci. Ta zpráva je z mého pohledu velmi dobrá, Na druhou stranu ale je potřeba říci, že žádný funkční blok nesplní všechny požadavky, to za prvé, a za druhé, míra, do které plní požadavky, se velmi liší blok od bloku, což uvidíte i v mé zprávě. Nyní mé obecné hodnocení. Mám pocit, že existují čtyři kategorie. Za prvé, téměř dokonalá realizace, do toho spadá pouze ten dánsko-švédský funkční blok. Dva národní orgány byly v podstatě transponovány do určitého holdingu, který časem převezme činnost těch národních eh, složek. Problém ale je, že v kritériu, mezi kritérií funkčních bloků vzdušného prostoru máme, že eh, by provoz měl být nezávislý na národních hranicích. Tady se to dá pořád ještě vylepšit. Bylo by dobré, kdyby se ten dánsko-finský FAB spojil s severoevropským FABem. Já vím, že fungují v rámci jedné skupiny, ale následně Dánsko a Finsko a vystoupilo z té společné skupiny, protože měli pocit, že zbytek zemí postupuje velmi pomalu. Oni postupují rychleji a následně ten dánsko-finský funkční blok funguje velice dobře. A za druhé, druhá kategorie je uspokojivá realizace tohoto projektu a do toho spadá Spojené království a Irsko. Je to slušná realizace minimálně ve smyslu činnosti týkající se vzdušného prostoru, ale pořád situace není optimální, co se týče využívání lidských a technických zdrojů tam trochu pokulhávají. A i Evropská komise zmínila ve své zprávě, že Spojené království, kdyby chtělo, tak by v této oblasti mohlo být lepší. Te Spojené království a Irsko, tento funkční blok by měl více spolupracovat s Fabekem, protože když se podíváte na mapu, tak uvidíte, že všechny lety přes Atlantik ze středu Evropy jsou směrovány přes Spojené království a to by se dalo, tam by se dala koordinace určitě zlepšit. Třetí kategorie, částečná realizace. Tam patří Dunaj a Balt. Dunaj to je Bulharsko a Rumunsko. Tento funkční blok se rozběhl pozdě, ale Praktická zlepšení především v oblasti řízení vzdušného prostoru jsou na cestě. Balcký funkční blok spustili pozdě, ale zase se začínají zase začínají úžej spolupracovat. V obou případech funkční bloky představují pouze dvě země, takže se spolupracuje jednodušeji. Balcký funkční blok ale eh, je suboptimální, protože když se podíváte, na tento blok, tak tam je část Polska a velmi malá část Litvy, tak to by se prostě mělo připojit k jinému funkčnímu bloku. A potom v další kategorii mám pět funkčních bloků, kde v podstatě k realizaci nedochází. To je škoda. Začnu Fabekem, to je Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Německo a Švýcarsko. Tady je to opravdu velká škoda, protože už podepsali mezistátní dohodu a to 2. prosince roku 2010, to už jsou skoro dva roky. A nic moc se neděje. A za další, je to největší funkční blok, který představuje 50% skoro a vzdušného prostoru. Je potřeba, aby se to pohnulo. Je pravda, že do tohoto funkčního bloku je zapojeno šest zemí, což může být problematické. Navíc tam také existují koncepčně technické rozdíly mezi těmito zeměmi. Přesto si ale myslím, že je potřeba, aby se Fabek rozběhl, a to jak na úrovni NSB, tak na úrovni NSA. GGCA se setkali v loni na Matterhornu a slíbili, že posílí spolupráci na dosahování vyšší hospodarnosti a tak dále. Potom se znova setkali v Lovani, vydali lovaňské závěry, ale v podstatě mezi Madrhornem a Lovaní se nic nedělo. Stanovili tedy pracovní program, který měl identifikovat eh, prostor pro zlepšení, ale v podstatě nic se nedělo. FAPCE neřeknu, že to je rakousko-herské říše, <laughs> předtím je to Česká republika, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, Bosna, Hercegovina. Tady je stejná situace. Je těžké pro sedm zemí dospět ke společnosti. Nicméně členské státy se mohly sami zvolit, jak velký funkční blok budou mít. podepsali mezistátní dohodu 5. května v roce 2011, to už je skoro rok a půl. Takže myslím, že času měli dost. A je škoda, že se nic moc neděje. Při nejmenším, co se týče blížší spolupráce a dosahování nějakého optima. Další tři, tedy NEFAP, jak už jsem říkal, tento funkční blok se rozběhl pozdě. Jejich plány na a, užší spolupráce jsou spíše zaměřeny na rok 2015, nikoli 2012, a tak to být nemělo, ale alespoň se to rozběhlo. V tomto systému je Norsko, což je dobře. Jeho východ jeho západ, pardon. To je trochu zklamání, protože začali dosti brzy a zatím nepodepsali mezistátní dohody. Byl jsem ve Španělsku i v Portugalsku, já vím, že v Portugalsku byly volby, to je mi všechno známo, ale přesto si myslím, že by zase nemělo být tak těžké tento funkční blok zorganizovat. Blumed to je asi nejproblematičtější funkční blok. Jsou tam politicko-finanční problémy jak v Řecku, tak na Kypru. No ale na to by se neměli vymlouvat, protože od roku 2009 platí SES 2, e takže uběhlo několik let, v rámci kterých jsme měli optimalizovat eh, využívání leteckého prostoru a technických a lidských zdrojů na o něch dvou úrovních NSB a NSA. Takže jak to vypadá do budoucnosti? Já sám osobně tady vidím čtyři aspekty. Za prvé si myslím, že by bylo dobré, aby tento výbor členským státům a komisi vyslal jasný signál. Třeba bychom se mohli tím zabývat eh, v rámci rozpravy o zprávě pana Ashleyho Foxe, která je dobrá a bylo by dobré, aby parlament eh, ji dobře prodiskutoval. Členským státům je potřeba říci, aby zrychlili realizaci těchto funkčních bloků. Komisi je potřeba říci, že jí podporujeme v tom, aby na začátku roku 2013 spustila postupy eh, postihu pro nedodržování smlouvy. Předpokládám, že z čtvrtečního projevu pana předsedy Kalase se rozvíme více. Váš předseda ta bude také. Což je dobře. V každém případě je potřeba tlačit na členské státy, Právní úprava byla přijata v roce 2009. Rada se rozhodla jednohlasně, v Evropském parlamentu to mělo velkou většinu a prostě tři roky stačí na to, aby ta práce proběhla. Neděláme to jenom proto, abychom naplnili nějakou právní úpravu, děláme to pro hospodářství a životní prostředí. Chceme zlepšit kapacitu, bezpečnost a snížit dopad na životní prostředí. To je tedy první věc. Druhá věc, ta se všem úplně nelíbí, ale možná by bylo dobré podporovat eh, dvou rychlostní přístup u Fabeku a FabCE, protože pokud u FabCE budeme čekat na Bosnu, než tam se jaksi administrativní kapacita dostane na nějakou slušnou úroveň, přestože tedy v tuto chvíli předsedají tomuto funkčnímu bloku. Fabek to samé, pokud se prostě za tři roky nedohodnou, no tak prostě je potřeba to rozdělit na dvě skupiny. A měli jsme dobré příklady, podívejme se třeba na šengenskou dohodu, podívejme se na euroskupinu, prostě některé státy byly ochotny udělat, co je potřeba, tak začaly a ostatní se můžou připojit později. Protože pokud budeme čekat, než se dohodne 6 nebo 7 zemí na nějakém programu, tak se dál nedostaneme. A za třetí, je potřeba připomínat členským státům a apelovat na ně, že mají zvát sousední země, aby se spojili ve funkčním bloku. První oblast je Island, Island má povinnost připojit se k funkčnímu bloku v rámci dohody o evropském hospodářském prostoru a na základě této dohody musí transponovat SES e do své legislativy. Pořád se to nestalo. Byl jsem před pár měsíci v Islandu a jejich ministr říkal, že není pro vstup do Evropské unie, ale je pro vytvoření funkčního bloku, tak teď, aby to ještě splnili. Teď ještě zbytek západního Balkánu. Když se podíváte na poslední stránku mé zprávy, tak pod bodem B uvidíte Albánii, Makedonii, Černohoru, Srbsko a Kosovo. Když se podíváte na mapu na první stránce, tak jsou v podstatě v našem, v našem vzdušném prostoru, v našem letovém prostoru. Proto by bylo dobré, aby se k nám připojili, jednat se začalo, ale pokud vím, tak písemnou pozvánku těmto zemím nikdo neposlal. Za čtvrté, je potřeba řádně analyzovat tuto situaci a zamyslet se nad možnými novými iniciativami, včetně možné novelizace právní úpravy společného evropského nebe. Já bych to viděl opět čtyřmi způsoby. Za prvé, některé funkční bloky nejsou schopny spolupracovat, protože existují různé politiky v jednotlivých členských státech. Myslím si, že především by se měly odstranit eh, překážky v národní legislativě, které stojí v cestě mezinárodní spolupráce. Za druhé si myslím, že bychom měli mít minimálně cestovní mapu směřující ke společným technickým systémům. Za třetí je potřeba zlepšit konektivitu a spolupráci v rámci a mezi funkčními bloky. Možná, že některé funkční bloky se mohou sloučit. A za čtvrté, to řekne Peter, pokud se sem dostane, měli bychom mít závazné cíle na další referenční období, tak abychom trochu tlačili na členské státy, Nejedná se jenom o organizaci, jedná se o výsledky. Dobrá, závěrem. Víte, že mi končí funkční období. Byť jaksi cíl zatím ještě nebyl naplněn, ale teď bych chtěl začít děkovat. Za prvé děkuji komisi, komisi. Já jsem velice rád, podporoval celý tento proces. Rád bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Kalasovi, jeho kanceláři a generálnímu ředitelství MOVE za podporu v mé práci. Kromě toho mě také velmi podporoval tento výbor. Pomohli jste mě při cestách eh, do některých hlavních měst tím, že se mohl říci, že Evropský parlament za touto myšlenkou stojí. Takže bych chtěl velmi poděkovat panu předsedovi, koordinátorům a členům a členkám tohoto výboru. Děkuji za pozornost. Thank you, George. I think we should... Děkuji, Georgu. A děkujeme také za tu tvrdou uh, práci, kterou odvádíš v obtížných okolnostech, kdy musíš jednat s obtížnými lidmi, to znamená se zastupci státní zprávy v našich členských státech. si myslím, že řada méně odhodlaných lidí by to asi vzdala. Ale pamatuji si, eh, když mi komisař Kalas říkal, že eh, tě chce požádat, že bys to udělal. A já jsem říkal, nedokážeš představit někoho lepšího. Vždycky jsem vnímal Georga jako někoho, eh, kdo bude mít dostatečnou výdrž a odhodlání. A ukazuje se, že tomu tak je. A myslím si, že nej, eh, to je chyba, že nemáme eh, zatím funkční eh, bloky vzdušného prostoru. Nicméně děkujeme za to, že jsme se dostali aspoň tam, kam jsme se dostali díky tvojí činnosti. A že je položený základ pro to, co bude třeba v budoucnosti. Pokud jde o parlament, který by opakoval tvoje stanovisko, tak eh, já si připravuji Simpsonův projev ve čtvrtek dopoledne v Limasol. Já si myslím, že ty budeš velice podporovat eh, diplomatické sondy, které eh, já dělám v jednotlivých členských státech ve čtvrtek dopoledne. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě také děkuji kolegovi Georgovi. Bohužel Eh, různé obavy eh, se zde potvrdily eh, v posledních měsících. A jsme v situaci, která není nová. Mm, často už si to zažil s námi. Racha, rana něco podepíše a pak se to realizuje, to je to staré zlo. Já nevím, na, jakým způsobem bychom mohli radě hodně říci, že jednostranně Mm, ne, nemůže se divit, že mu Evropané nevěří, když sám neplní to, co se, sama neplní to, co rozhodla rada. A pokud jde o bezpečnost, tak je zřejmé, že v to radě leží na srdci potom šetření nákladů to má vláda vždycky také za cíl. Tady je projekt a nic se s ním nedělá. Proto z našeho pohledu, pohledu EVP, by bylo eh, zcela milným signálem eh, teď sklapnout kufry a, psát nějakou novou legislativu. Ne. Musíme zůstat u toho, co máme, můžeme to vylepšit. Musíme eh, státům ukázat, že takhle s parlamentem ani s evropskými občany si nelze hrát. A mm, Mm, myslím si, že tady jsou dobré dvě rychlosti. Těm, eh, kteří eh, chtějí jít rychleji, eh, bychom měli dát šanci. Dokonce se pohybovat rychleji i v nějaké jedné stopě. Mm, oproti těm, kteří teď se neúčastní. Já si myslím, že to by potom mohlo ostatní vybudit k činnosti. Takže mé jasné sdělení je, nechceme novou legislativu, a, doporučil bychom komisi, ať e, se do toho nepouští, ale chceme použít prostředky, které máme teď e, k prosazení stávající legislativy. Další věc. Očekáváme, že teď v příštích týdnech e, vyjde z komise jasný signál a už nebude vyčkávat. A doufám, že projev, který budeš mít, Brian, v příští týden a také projev pana komisaře bude i jasným signálem eh, směrem ke členským zemím. Protože si myslím, že mm, nesmíme celou tu kapitolu uzavřít jenom nějakou naději, že se něco stane. Ono se nic nestane, když nezasáhneme. A to já bych každopádně doporučoval. Úplně poslední věc. Eh, ty funkční bloky jako takové. Eh, známe ty obtíže, podepsali jsme to a musíme otevřeně připustit, že mm, problém je eh, ve statusu eh, zaměstnaných v této oblasti. Pamatuju si, co jsme kdysi projednávali se železničními firmami. Ta myšlenka byla dobrá, ale status to celý zablokoval. Takže já si myslím, že z toho se musíme dostat a doufám, že Ehm, nebudeme někomu vnucovat nějaké volby, nebudeme někomu nic nutit, ale musíme eh, vymyslet to tak, ehm, abychom našli řešení, které bude možné v rámci jednotlivých eh, funkčních bloků. A také musíme říci, že není naší rolí navrhovat určitý model, ten si musí nalézat eh, funkční bloky sami v dohodách mezi příslušnými zeměmi. Tolik tedy mé stávající stanovisko. Děkuji panu Alkadrávi. Děkuji, pane předsedo. A samozřejmě nejdříve poděkuji Georgovi za úvod ní slovo a, a za to, jakým způsobem to vedlo v posledním období. Navzdory určitému pokroku, bohužel ty závěry, nebo respektive ty cíle stanovené legislativou nejsou naplněny do zajistané efektivní naplnění funkčních leteckých bloků s těmi potenciálními eh, výhodami, které známe. Myslím, že musíme eh, jednat o eh, příštích krocích v této záležitosti. Já si myslím, že teď je na tahu komise do značné míry. A proto bych mm, samozřejmě chtěl se dovědět, co komise udělá. Jak to, že se to neplní a jak to komise vynucuje. A Chtěl bych se dovědět, co udělá komise, aby eh, donutila členské státy plnit jejich eh, zákonné povinnosti. Také souvisím, eh, souhlasím s návrhem kolega Jařem, kolegy Jařemovského, mm, že bychom měli dát prostor těm, kteří chtějí dopředu, aby tak šli. To musíme připustit. Oproti těm, kteří nechtějí. Musíme se zamyslet nad tím, jak to uspořádat v praxi tak aby to eh, přineslo praktické výsledky. Potom třetí věc, a to musíme projednávat ještě s koordinátory. Eh, máme tady ještě spoustu práci před sebou a asi by dávalo smysl doplnit komisi, eh, nebo navrhnout komisi, aby prodloužila mandát kolegovi Jařembovskému. Já si myslím, že zatím nemáme konce v dohledu v prosinci a někdo, kdo to tak trochu koordinuje a, a řídí e, a dá čas od času zprávu komisi, e, by se určitě hodil. A myslím si, že pan Jařembovský e, by musel k tomu dostat dostatek pravomocí, aby, aby mohl zajistit určitý pokrok. Myslím si, že tohle by bylo dobré. Georgovi samotnému bych se zeptal konkrétně na Fabeky na čem to teď nejvíce eh, vázne? Protože eh, jsme asi v polovině realizaci Fabeku, polovina a eh, tedy provozu prochází přes něj. A na čem to vázne dále? Například, jestli by některé členské státy nečekaly na něco jiného. Paní Meissner, děkuji, pane předsedo, a také děkuji Georgu Jařemovskému za zprávu, eh, prostě poukázal na problémy, eh, o kterých víme. Opravdu je eh, šílené, tady souhlasím s Matějem. Ono se prostě spousta věcí podepisuje, schvaluje a všichni na to potom kašlou. Měli jsme něco podobného u železničního balíčku a teď jednotné evropské nebe. Tam to prostě vidíme tak ten ingoust, eh, nebo ten mm, předpis už ani nestojí za ten papír, na kterém eh, je. Komise, eh, která je strážkyní smluv, chce stále upravovat to, co máme upravovat my jako parlament, a to nechceme. Ale členské státy, uvědomte si, mají určitou subsidiaritu, takže je to také žalovatelné. A nebo jde o to, aby všichni občané eh, vycházeli z toho, že eh, letadla eh, létají v Evropě tak, jak je to vidět v těch pěkných brožurkách, to znamená ty nejrovnější trasy. Opravdu bychom mohli hodně ušetřit, vyhnout se zdvojování činnosti. A když se to ani v Evropě nepodaří hm, sestavit takovouhle skládanku, no to tady vůbec nejde jednotný evropský vzduchový prostor, tady jde o drobnou eh, skládanku. Takže pokud se tady ani na tomto neschodneme, eh, tak je to prostě naprosto nepřístupné. A to nevysvětlíme eh, lidem na ulicích a musí se něco stát. Otázkou co? Samozřejmě pravděpodobně to jen tak nebudeme schopni eh, naplnit podle toho, co je tady eh, teď na papíře. No, také bych eh, souhlasila s panem Ainka Alcadravým, že musíme pro, prodloužit váš mandát, protože zatím bychom mohli říci, no tak teď tady máme koordinátora, no jsme měli, no něco udělal, ale nepodařilo se toho dosáhnout, takže o tom se pobavme s komisí. Takže zamysleme se nad tím, co můžeme udělat. Dvě rychlosti, to je dobrý návrh. Ovšem, pokud je o Fabek, jak by to mělo fungovat. Protože to závisí na Německu a Francii, na velkých členech. Eh, pan Levin eh, pravděpodobně a pan Matrhon to hodně eh, slíbili, ale ne, nesplnili. V Německu se říká, že francouzi mají špatný systém, musí se k, ním, k nám přiblížit a ve Francii se říká něco podobného o práceně. Závěrem, taky jsem slyšela, že Fabek také eh, chce, eh, tedy tvrdí, že je možné eh, přiblížit řízení letového provozu, aniž by se členské státy, nebo Francie a Německo o tomto dohodli. Paní Lichtenberger. Já bych chtěla poděkovat kolegovi za pěknou zprávu. Mám takovou malou prozbu na vás, prosím pěkně. Když hovoříte o FAPCE, nemluvte o starém Rakousku protože to je právě jeden z důvodů, proč to nefunguje. Protože tady jsou určité resentimenty na obou stranách z této doby. Ale já si myslím, že je to určitý příklad, protože tady máme funkční blok, kde eh, zahrnujeme celou řadu malých států. A o to větší je nezbytnost pokud možno rychle a úzce spolupracovat. To byl ostatně jeden ze záměrů. Chtěli jsme tady větší jednotu, ale prostě tady v tomto prostoru to, jak to vypadá, vůbec nefunguje. Moje dodatečná otázka. Jaké jsou ty velké překážky? Já myslím, že to, co se děje v tomto funkčním bloku, je určitým příkladem. Já vím, že existují země, které nejsou v Unii, ale přesto, co e, slyším, tak i uvnitř Unie to nefunguje úplně bez problému. Pak mám otázku ohledně těch vojenských uzavřených prostorů. O tom jsme již hovořili v minulosti. Jak vypadá vývoj v této věci? Tehdy to vypadalo docela dobře. A ještě jednu otázku k jeho východním funkčním blokům. Je tady stále ten problém uh, Gibraltaru? Ne, už je to vyřešeno. Dobře, protože eh, to opravdu eh, byl prostě určitý problém, jaksi ten opakovaný problém, který se vracel, jakmile se řešily nějaké Eh, otázky ve vzdušném prostoru. Přesto eh, je na zvážení, zda bychom měli prodloužit mandát. Mám tady určité pochybnosti. Navazuji na to, co řekla paní Meissner. Já jsem pochopila, že musíme dávat pozor na to, abychom nevyslali ten nesprávný signál. Aha, tak jsem tomu špatně porozuměla. Ale já jsem to pochopila jako že bychom tak neměli postupovat. Já se domnívám, že bychom měli ten tlak udržet, protože je nutné, abychom toto konečně vyřešili. Eh, měli bychom zvážit, jak se nám podaří vyřešit tyto národní sobecké zájmy. To je vlastně eh, ten hlavní problém, jak řešit německo-francouzské záležitosti, jak sjednotit eh, modely mezi těmito zeměmi. A e, v tomto směru já mám ty největší obavy. Pokud e, skončíme s touto e, záležitostí funkčního bloku, protože jsou tady překážky, tak to bude skutečně to, co říkal Shakespeare vlastně. Marná lásky snaha. Eh, já myslím, že bychom měli využít, že tady máme pana Jařembovského. Neměli bychom tady hovořit o nějakých sporech, měli bychom na jedné straně uznat, že doba se mění, ale já si myslím, že tady máme správného muže pro řešení tohoto eh, úkolu, takže mělo by se to prodloužit. Ale Tady u těchto funkčních bloků je šílené to, že tady se uspoří peníze a je zde snaha tady zajistit eh, bezpečnost a zároveň dbát na životní prostředí. To jsou v podstatě cíle Evropské unie, všichni se na tom dohodli a vlastně se nic neděje. To, co bylo řečeno v souvislosti s Řeckem, tak my všichni víme, že Řekové mají finanční problémy, ale přesto by to tam mělo dorazit. A skutečnost, že tady eh, není možné nic udělat, aniž tedy samozřejmě by se nějakým způsobem snižovaly finanční prostředků důchodců a tak dále, k tomu tady nebude docházet a proto já nechápu, proč to tam není možné. Chápeme, jak to funguje u Němců a Francouzů, ale tady jsou problémy finančního rázu v Řecku a tady je elegantní řešení. Proto myslím, že tady hraje roli eh, banky. Eh, pokud některé země říkají, ne, my to nemůžeme dělat, no tak jak chtějí vůbec řešit tuto finanční krizi? Tady máme nástroj, kde můžeme všechny tři cíle, které jsem jmenoval, dát pod jednu střechu. Takže jakým způsobem oni toto pak mohou eh, odůvodnit. Tady vlastně musí mlčet. Už to trvá tři roky, mohli tři roky ušetřit tyto peníze, tak je na čas, aby jsme jim řekli, že nyní je na to zralá doba. Michael. Děkuji. Ještě než dám slovo Georgovi a komisi, tak eh, dovolte několik slov z mé strany. Víceméně eh, zopakuji to, co říkali ostatní. Myslím si, že váš mandát by měl být ehm, prodloužen ze dvou důvodů. Za prvé, eh, eh, ta práce je hotová, to není vaše chyba, nebo není hotová, to není uh, tvoje chyba a ty se pokoušíš dodělat tak. Takže myslím si, to je určitě užitečný v návrh. Podívejte se na to, co se děje na radě ministrů. S čím tady máme co dočinění? Já nevím. Když hovořím s radou ministrů, nevím. Nikdy za svých 25 let v tomto parlamentu prakticky jsem eh, eh, nenaš, nenarazil na eh, klamavější radu v této oblasti. A není to vlastně jenom v, to, v tomhle, a není to jenom u funkčních leteckých bloků. Řada vždycky, rada vždycky slíbila, podepsala, dala slovo a nic neudělala. Vůbec nic i v řadě dalších věcí. Pamatuju si na to, co Oliver Cromwell řekl na otázku, eh, že, eh, Charles, že Karel I. Eh, slíbil reformu parlamentu. On říkal, no tak ty jeho, ty jeho sliby se často snadno lámou a nedodrží. Já jsem vždycky říkal uh, ještě předsedům, když eh, se s nimi setkávám před začátkem předsednictví, víte, my vám už nevěříme. Ať už chcete předložit, co chcete se s tím předsednictvím, tak my už vám nevěříme. A dostalo se to do této fáze mezi parlamentem a radou. I v této oblasti. A já bych řekl, že se vlastně nejedná jenom o tuhle oblast jedná se i o jiné oblasti. Tam jim nevěříme. Potom jsou tady rozpočtové úspory. Pořád máme 140 e, miliard e, nebo e, euro nebo liber seškrtat a tady najednou je oblast, že kdyby mm, tohle to zrealizovali, tak můžou ušetřit daleko víc než nějakých 150 miliard eur. A co udělají? Nic. Vůbec nic. protože sedí za svými národními hranicemi. Já vám řeknu co. Stržení eh, berlínské zdi v roce 1989 možná otevřelo Evropu, ale najednou si uvědomíme, že teď tady máme 27 eh, berlínských zdí, eh, které členské státy kolem sebe teď stavějí. Čili proti tomu se musíme stavět. A komisi říkám, nová legislativa ne. Ne, ne, ne. Žádná nová legislativa. Tahle legislativa stačí. Zažalujte je u soudu. Kdy to měli podepsat? 4. prosince. Takže 5. prosince i já chci, abyste je zažalovali, když to mají 4. poslat. 5. prosince, prosím. Chci, abyste uh, pohnali před soud, jo? Protože pokud to neuděláte, tohle to bude úplně k ničemu. Dobrá. Tak prosím, já ještě potom chci dát eh, slovo komisi. Jen, jenom velice stručně. Já myslím, eh, že ten projev Limasolů by se měl eh, udat, eh, tedy vydat tímto směrem. A já ráda bych vám řekla, my, si, my, my se v tomto případě všichni shodneme, podporujeme vás a české státy by něco měly udělat. Měli by vědět, že parlament opravdu chtějí něco. Asi, asi, asi už jste si udělali představu o Simpsonově projevu. René je jako takový trošku krokodýl prostě pluje pod eh, povrchem, vypadá velmi nevinně a potom, když chce udeřit, tak udeří. Prostě eh, takovýmto způsobem nás klame. Takže komise chce ještě, eh, chcete ještě něco říct, než nám zlo Georgovi? Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dopoledne, dopoledne, dámy a pánové. Velice stručně. Jménem komise bych rád poděkoval panu Jarzembovskému za skvělou práci, kterou vedl. To se to dlouho hodnotilo. A teď jsme ve fázi, kdy se dostáváme do konce tohoto procesu hodnocení. A musíme samozřejmě vyvolit určité návrhy. Vaše signály jsou jasné. A, a cílem našeho komisaře je dát se tímto směrem ale eh, pamatujte, a tedy a zahájit eh, řízení pro porušení práva, ale uvědomte si, že tady máme eh, před sebou dlouhou, tedy běh na dlouhou trať a musíme mít opravdu jasný, jasné argumenty, než se obrátíme na soud. Takže nechce to projednávat v Limasolu a musíme dále pokračovat. Současně s tímto, tedy tlakem na členské státy, aby to začaly naplňovat. Musíme spolupracovat na překonání těch návrhů, které eh, eh, stále je třeba zpracovat. Například otázka svrchovanosti, to je vždycky na stole a ta se těžko řeší. Děkuji vám za pozornost. Takže oni to podepsali, tu věc. A vy mi eh, pořád říkáte něco o eh, svrchovanosti. Oni to prostě podepsali, souhlasili s tím, eh, zaškrtli tam úplně všechno. A prostě teď už se nemůžou zaštiťovat svrchovaností, když už to podepsali. Prostě už přijali právní závazek. No, ono to bude trvat ještě déle, když začnete 5. prosince. Takže někdo ty členské státy musí zatlačit a mně se zdá, že tady máme takový systém, kdy všichni eh, musí dodržovat pravidla, kromě členských států. A to je prostě nepřijatelné, Georgu. Děkuji za eh, návrh na prodloužení mého mandátu. Já si myslím, že to je dobrý nápad, ale musí o tom eh, rozhodnout komise. Já bych byl ochoten to udělat protože samozřejmě nesnáším rozdělanou práci. V čem spočívá hlavní problém? Myslím si, že se shodneme na tom, že bychom měli eh, zahájit co nejdříve to vytýkací řízení. Ono je to asi eh, nesnadné. Je třeba to dobře vyargumentovat, musí to eh, projít celou komisí jako orgánem ale já doufám, že pan místo předseda vydá jasný uh, signál teď ve čtvrtek. Jsem také proti tomu, abychom příliš mnoho hovořili o SAS 3, protože spousta uh, zemí řekne, no dobře, budeme na to čekat, eh, na to, co bude nejlepší. Ale já jsem pro slovo, jsem říkal, že bychom se měli zamýšlet nad různými iniciativami a někteří z vás tady eh, říkali velmi důležitou věc. Jedním z klíčových problémů při uspořádání spolupráce nebo integraci NSP je odlišnost eh, zákonů pro eh, zaměstnanost, penze, pro převody mezi firmami. No možná, že tady hej, by bylo dobré přijít s iniciativami. První poznámka. Myslím si, že hlavní důvod je, že ministři eh, dopravy neberou to téma vážně. Ani neřeší ty politické otázky. Bojí se příliš toho, Eh, tedy eh, dotknout se zájmu institucí i zaměstnanců. A to tady hlavně jde. Pokud se podíváte na FABEC a o vesmír. Pokud já vím, tak mezi dvěma evropskými městy eh, se mělo lítat úplně přímo, ale potom jeden národní operátor řekl, pokud budete lítat přímo, tak mi přijdeme o peníze a to se nám nelíbí tak takhle to prostě být nesmí. Tak se zamýšlejme nad společnými uh, mm, mm, poplatky, uh, tak aby uh, někdo nemusel něco oblétávat, protože někdo nechce přijít o peníze. Nebo chce přijít o peníze. Potřebujeme, aby se tohle řešilo na úrovni státu a dalších úrovních opravdu eh, chceme určitého ducha spolupráce, aby, aby byla vůle to rozpo, rozpohybovat. A myslím si, že ta už není. Tady se vrátím k Fabeku. K eh, leteckému prostoru. Já si nejsem jistý úplně, u, pokud je o armádu, ale lze toho ještě hodně vylepšit. Hlavní otázkou je, jak udělat eh, cestu od eh, spolupráce k integraci na úrovni ESP. A pořád tady máme dva roky. Francouzi chtějí eh, státní úřad v podstatě a ostatní chtějí spolupráci jednotlivých úřadů. A to se nevyřešilo. A prostě mají zasedání v Lovani, v Matenhornu a On v září už se nad tím zamýšleli a jako východisko chtěli eh, založit nějakou jednu firmu. Ale pak se nemohli eh, rozhodnout na právní formě, jestli to má být eh, prostě asociace nebo akciovka, nebo já nevím co. Prostě ani o struktuře toho holdingu se nemohli dohodnout. Na se to odložili. Takže je tady otázka politická vůle ministrů. A někteří ministři, a já nebudu říkat se kterých zemí, oni říkají, u nás ty operátoři eh, jsou tak silní, že hmm, ANSP, eh, že s nimi nechceme mít žádné problémy. No a její minister řekl, no když já budu chtít něco změnit, tak oni budou stávkovat. A to, to, to by mě premiér zabil, kdybychom měli eh, stávku tady v tomhle. Takže prostě nic. Takže je to otázka politické odvahy. A důležité je získat zaměstnance na svou stranu. Máme některé příklady, kde oni eh, FABu eh, poměrně efektivně tohle vyřešili. Nikde, nikde jinde se, se zaměstnanci vůbec nebaví. A zaměstnanci samozřejmě se eh, často vůbec nepohybují, protože se bojí, že přijdou o práci nebo o penze. A tahle spolupráce mezi ministry, organizacemi a dokonce i odbory určitě eh, pomůže. Odbory asi nejsou úplně pro, ale určitě nejsou proti. Když se nalezne nějaký eh, harmonogram spolupráce, tak eh, prostě se můžeme dostat vpřed. A pokud jde o FAPCE, čili Střední Evropa, tam je ta situace, že nové země začaly řešit svá eh, střediska eh, řízení letového provozu. V některých zemích je příliš mnoho zaměstnanců, v některých je příliš málo zaměstnanců. Jak se to zorganizuje? Je to otázka kapacity a efektivních nákladů. Jak nalézt tato řešení? A tady je samozřejmě otázka politické vůle a já si myslím, že je velice důležité na to zatlačit. A na co jsem ještě zapomněl? Myslím si, že ten signál je jasný. Pokud je o Fabek, tak tam máme pořád problém s Moakem. Je to velice dobré eh, středisko pro eh, řízení letového provozu. Patří eh, Beneluxu a Německu a Francie uvažuje o přistoupení. Ovšem otázku, jestli je to středisko řízení letového provozu, nebo je to model státem provozovaného ANSP a myslím si, že ta, to si ještě členové nevyjasnili. Takže vám mnohokrát děkuji a vždycky se na mě hm, můžete obracet. Přečtěte si tu zprávu, prosím, podrobně. Bylo mi cí a potěšením. A vždycky si určitě eh, řeknete, já jsem si tu zprávu přečetl, a co se děje v naší zemi. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji, eh, Georgu. A teď pan, eh, pan Griffiths a orgán pro kontrolu výkonnosti. Já nevím, jestli když nemáme nic, tak eh, jestli můžeme dělat eh, kontrolu výkonnosti. Děkuji. Vždy velmi rád hovořím před takovýmto eh, fórem, které je tak velkým zástup, zastáncem SES. E Mám pro vás několik klíčových informačních bodů. Když jsme spolu hovořili naposledy, tak jste chtěli, jak to vypadá, chtěli vidět, jak to vypadá s hodnocením výhodnosti, výkonnosti. Všech 29 eh, plánů máme, jsou schváleny, nebylo dosaženo cílů, to už je zcela jasné. Bylo to ofous, ale přesto cílu nebylo dosaženo. V první zprávě ze září roku 2010 jsme měli daleko ambicioznější cíle. Musím říci, že i ze strany státu došlo k daleko nižší ambici a to má i návaznost na to, co říkal Georg. Očekávali jsme, že dojde k určité strukturální reformě a že ve druhém RP najdeme zásadnější eh, vývoje. Jak říkal Georg, revidovali jsme nebo zhodnotili jsme všechny tyto plány Jaká je ale stávající situace? Začínáme sledovat činnost států, a to už měsíc. Proběhne validační systém, v rámci které budeme validovat všechny tyto údaje a následně tyto informace dáme k dispozici. V Limasolu poté, co tedy proběhne validace, se k tomuto dostaneme. Kromě toho jsme také vytvořili s Evropskou komisí poměrně dobrý program, který se týká toho, co jste říkal na začátku, pane předsedo. Jestli, je tedy, jestli tedy budeme podávat žaloby. Komise na to má už v tuto chvíli k dispozici proces a učinili určitá opatření. Tento systém funguje nebo minimálně fungovat začíná. Máme tedy tady dobrou podporu Evropské komise. Nyní se pouštíme do poměrně velkého projektu a poslanci a poslankyně možná tady budou mít největší vliv, protože v dalším referenčním období dvě, které začne v roce 2015, se budou provádět opatření, která se plánují nyní, čili vlastně teď všechny státy mají k tomuto přispět. Tři státy zatím minule nepřispěly, bylo to Německo, Francie a Spojené království teď očekáváme, že se budou více snažit. Očekává to Evropská komise, vyplývá to také ze zprávy. Očekáváme tedy, že během nadcházejícího plánovacího období eh, přispějí. Plánovací období bude mít několik složek. Za prvé výchozí stav, tedy to minimální dosažitelné. Teď ale očekáváme určité strukturální změny. A když jsem vás poslouchal, tak jsem měl pocit, že tady bychom to mohli ovlivnit nejvíce vaším prostřednictvím. Tyto strukturální změny jsou nezbytné. Budeme plánovat scénář průběhu všech těchto strukturálních změn. Tady si stanovíme určitý cíl. Dále technické změny, tedy provádění balíčku Cezar, já jsem napsal vedoucímu programu Cezar a poprosil jsem, aby do 7. prosince poskytli veškeré informace, které potřebují pro nastavení tohoto plánu. Máme tedy představu o tom, jaké bude mít výsledky Cezar v tomto referenčním období a potom také strukturální a technologické změny provedené dohromady, tam už je tento scénář velmi ambiciozní. Doběhne to snad do konce roku. Kromě toho se to doplní ještě o práci, eh, kterou si to znamená eh, rady týkající se realizace RP2, Rady Evropské komisi. Eh, to už bylo dáno výboru pro jednotné nebe. Očekáváme, že celý proces doběhne do konce roku. Tedy k pokroku dochází. Musím říci, že s Georgem spolupracujeme velmi intenzivně. pravidelně spolu komunikujeme o tom, co se dá dosáhnout s jednotlivými společnostmi. Přesto ale očekáváme, že členské státy eh, budou muset daleko posílit, daleko více posílit své úsilí, chci dosáhnout svých cílů. Děkuji, máte prosím nějaké otázky anebo připomínky? Já jednu mám. Možná, že vám to připadne jako hloupá otázka, ale stejně ji položím. Proč členské státy neplní své cíle. Já už jsem to řekl v podstatě. A vy taky. Vy už na ně tlačíte, já můžu tlačit ještě více. Prostě jenom jim říkám, že je potřeba, aby zlepšili svou činnost, aby se přiblížili k cílům. Když se podíváme v tuto chvíli na standardní opatření, ke kterému se často okazuje, a to diferenciál cen mezi Spojenými státy a Evropou, tak výchozí cena byla 800 euro za let. Teď do roku 2013, pokud splní všechno, co mají, tak jsme někde na 690. To je ještě dost daleká cesta. Ale v každém případě klesá nám intenzita dopravy. Navíc musím říci, že se to netýká pouze ANSP, týká se to i leteckých společností, které nedodržují tady tyto cíle. Mají třeba k dispozici určité trasy, které potom nevyužívají. Jinými slovy tedy nedostatek politické vůle. O to tady jde. Dobrá. Komise. Chcete k tomu něco dodat, prosím? Nemusíte, ale máte možnost. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Jenom jsme chtěli potvrdit to, co právě říkal Pítr. Intenzivně spolupracujeme s PRC, orgánem pro kontrolu výkonnosti. Cílem je zajistit, aby členské státy dodržovaly plány výkonnosti. Navíc e, máme definována pravidla pro druhé referenční období. Výkonnost je eh, hlavním předpokladem iniciativy jednotného evropského nebe. Máme Cezar, máme FAB, máme manažera sítě, to jsou všechno věci, které nám umožní eh, dosáhnout výsledků. PRC a výkonnost je nezbytným předpokladem úspěchu SES, e proto je potřeba neotálet. Jenom jsem chtěl připomenout jednu věc, kterou jsem zmiňoval mezi novými možnými iniciativami jsem také říkal zvážit možnost, jak učinit tyto cíle závaznými, protože pro tuto chvíli legislativa upravující jednotné evropské nebe závaznost nevyžaduje. Evropská komise může požádat členské státy, aby změnili své cíle, ale pokud to neudělají, jako to neudělali tři velké země, tak má komise svázané ruce. Tedy jak zajistit, aby tyto cíle výkonnosti byly pro členské státy závazné. Zamysleme se nad tím. Ano, Georgu, ale mám pocit ze svých zkušeností s radou, že ať je to závazné nebo ne, tak rada se to stejně udělá po svém. Takže je to opět politická otázka. A ještě mě napadla, když jsem vás poslouchal, další otázka. Proč aerolinky nevyužívají alternativních tras? Mám pocit, že tady trochu eh, předbíháte, protože já jsem, se je, já jsem se jich na to chtěl zeptat v Limassolu ve svém projevu. V Limassolu mimo jiné ukážu operátory mezi Amsterdamem a Milánem a v podstatě obletí mezi Milánem a Amsterdamem půlku Evropy, byť tam je daleko lepší trasa. Některé aerolinky nemají k dispozici příslušný software, některé větší aerolinky. Ano, možná, že tam je dobrá interakce s eurokontrolem, takže potom vlastně manažer sítě jim to ukáže. Ať už to je FAB anebo manažer sítě, tak všechno to má dopad na výkonnost. Za prvé, Manažer sítě musí zajistit, aby letecké společnosti věděly o těchto trasách, ale pak tam jsou ještě další aspekty. Aby třeba manažer sítě měl pravomoc požádat eh, letecké společnosti o změnu trasy. Dobrá, další otázka, kterou já jsem měl, zdá se, že nikdo jiný se neptá. Zdali máte nějaké kontakty s, Amerikany, s Američany. Ano, tady existuje euroamerický systém hodnocení výkonnosti. Víme, co probíhá v této oblasti ve Spojených státech, oni vědí, co děláme my. Eurocontrol má orgán pro kontrolu výkonnosti, to je ten hlavní bod kontaktu. Příští rok se na tom bude pracovat dále, tak abychom měli nová čísla, ze kterých vyplyne rozdíl mezi těmito dvěma systémy. Kdo ví, jestli vůbec američani rozumí našemu systému, ale to je druhá věc. Ještě někdo má nějaké připomínky? Zdá se, že ne, tak já vám oběma pánové děkuji. A doufám, že se ještě uvidíme ve vaší eh, stávající roli Děkuji za zajímavou diskusi. Možná si v Lemosolu zajdeme na pivo. Já možná tam budu potřebovat trochu ochranu, zdá se. Takže ještě jednou děkuji. Kolegyně a kolegové, nic jiného na pozadu jednání nemám, jenom připomenu, že příští zasedání proběhne 5. listopadu ve 3 hodiny v Bruselu a čeká nás hlasování o letišním balíčku během tohoto zasedání. Takže děkuji, děkuji tlumočníkům, rádo se stalo a, a e, toto zasedání končí.